Ja, guten Morgen. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Vítám vás na našem dnešním eh, zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. V tomto, této kulaté místnosti, kde máme i více míst, protože dnes tady máme celou řadu hostů. To je asi způsobeno přítomností eh, prezidenta Evropského účetního dvora, pana Vítora Caldera, kterého tady mezi námi srdečně eh, vítám. Pro nás je to vždycky významná událost, když přijdete předložit eh, vaši zprávu, vaši každoroční zprávu, protože parlament, eh, který je přímo volený svými voliči, eh, by měl se seznámit s obsahem této zprávy. Stejně tak eh, bych tady chtěl přivítat i příslušného komisaře, pana Šemetu a jeho kolegy. A dovolte mi, abych tedy pokračoval v těch formálnostech našeho dnešního zasedání. Určitě máte před sebou program. Tam se, jestli někdo má nějaké připomínky k programu, pokud ne, tak ho považuji za schválený. Ještě bych chtěl poukázat na to, že naše zasedání je veřejné, přenáší se přes internet. Kromě toho tady máme tlumočení, aby byla zajištěna naše možnost pracovat. A dále bych chtěl poukázat na to, že e, vznikla i studie, která se jmenuje Parlamentní kontrola implementace rozpočtu. Jde tedy o provádění eh, rozpočtu. Tato studie je teď dostupná v angličtině a já bych chtěl pouze říci, že tady pojednáno velmi důležité téma, minimálně pro nás, protože eh, v této studii je popsán postup udělování absolutoria k evropskému rozpočtu do velkých podrobností. Tolik tedy ode mě na úvod a nyní mi dovolte, abych eh, zahájil náš následující bod, což je výroční zpráva eh, Evropského účetního dvora a tím vám, pane prezidente, eh, dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Tojrere, pane Gajere, pane Šemeto, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já jsem eh, velmi rád, že dnes mohu předložit zprávu účetního dvora o implementaci rozpočtu za rok 2011. Chtěl bych eh, hned na úvod říci hlavní závěry rok 2011 a účetní uzávěrka za tento rok. Eh, pravdivě popisují finanční situaci Evropské unie, výsledek transakcí ke konci toho účetního roku závazky a příjmy pro platby eh, by nebyly postiženy významnými chybami. Nicméně eh, významné chyby se vyskytly v některých oblastech. 3,9 eh, a odhadovaná míra chybovosti byla podobná jako v roce 2010, kde to bylo 3,7 To je konsistentní s předchozími lety šlo by také říci, že to není žádné velké překvapení. V tomto roce je to ale důležitější sdělení než kdykoliv jindy, protože veřejné finance v Evropské unii jsou pod velkým tlakem a proto je potřeba, aby eh, výdaje Evropské unie byly zpravovány cíleněji a účelněji. Jednoduše řečeno, Účetní dvůr zhledal příliš mnoho případů, kdy Evropská unie neplní své cíle a nebo kdy se prostředky využívaly neoptimálně. To se týká například zemědělských dotací v odlehlých oblastech, týká se to školení pro zaměstnance v elektronickém sektoru, to eh, tady ty prostředky šly do jiných sektorů, byly tady budovy, které měly sloužit zemědělským účelům a přitom tomu tak nebylo nadměrné čerpání peněz na výzkumné projekty, nedodržování eh, pravidla původu. A eh, všechny postupy, které by měly zajistit účinnost vynakládaných prostředků, které nebyly dodržovány. Tyto příklady prokazují, že chyby se týkají celé řady programů. Účetní dvůr také eh, zhledal, že obecně byly kontrolní systémy pouze částečně efektivní. To znamená, že kontrolní systémy nefungovaly plně nebo nevyžívaly plně svého potenciálu, aby zajistili eh, správnost prováděných plateb. Jsou tady dvě eh, oblasti, které nevykazovaly významné eh, chyby. V roce 2011 byly to vnější vztahy a dále administrativní výdaje. Dalších pět eh, skupin politiky eh, bylo postiženo významnou, eh, významnými chybami, zejména to bylo v oblasti venkovského rozvoje a regionální politiky. Odhad chybovosti v oblasti venkovského rozvoje životního prostředí, rybolovu a zdraví, což byla ta nejvíce chybová oblast, byla 7,7 A Odhadovaná chybovost pro regionální politiku byla také vysoká na úrovni 6 A právě v těchto oblastech musíme konstatovat, že členské státy nedělají e, svou práci tak, jak by měly. A je potřeba, aby národní orgány více e, nebo lépe kontrolovaly využívání prostředků z Evropské unie. Národní orgány jsou totiž tou první obranou linií při ochraně finančních zájmů Evropské unie a jejich občanů. Bylo identifikováno celá řada případů selhání kontrolních systémů. Více než 60 transakcí v oblasti regionální politiky bylo eh, poznamenáno chybami. A přitom členské státy měly dostatek informací na to, aby odhalili a napravili aspoň část těchto chyb předtím, než požádali o proplacení Evropskou komisi. Stejně tak v rozvoji venkova účetní dvůr zhledal, že kontroly v terénu nebyly vždy prováděny správně. Ten eh, případ, o kterém jsem mluvil před okamžikem, kdy budova měla sloužit zemědělským účelům, ale nebylo tomu tak, jasně eh, poskytuje příklad toho, kdy ty kontroly v terénu nebyly provedeny řádně platební agenturou. Takže je tady potenciál pro to, aby ty eh, systémy a pravidla fungovaly eh, efektivněji. Ale můžeme je samozřejmě i dále zlepšovat. Evropská unie eh, si nemůže dovolit dále s tím váhat. Máme příležitost a také potřebu tuto situaci změnit. Členské státy by se měly dohodnout na lepších pravidlech a potom se postarat o to, aby tato pravidla byla dodržována. Evropská komise tak eh, musí eh, se zasadit o korekci těchto chyb a eh, dohlížet na členské státy, Potřebujeme samozřejmě spolehlivé informace o tom, jak jsou vynakládány prostředky Evropské unie a žádat o jejich navrácení, pokud by nebyly, eh, nebyly eh, vynaloženy účelně. Já jsem hovořil o asi 80%, ale dále tady oblast asi 20%, kterou zpravuje přímo Evropská komise, což je například oblast výzkumu. Komise by eh, měla jít příkladem Eh, v této oblasti, postarat se o to, aby všechna pravidla dodržována byla, nicméně Účetní dvůr musel konstatovat, že v oblasti výzkumu a dalších interních politik jste také, také byla vysoká míra chybovosti. Odhadujeme, že v roce 2011 ta míra chybovosti byla asi 3 Celá řada selhání kontrolních systémů v oblasti výzkumu byla podobná jako v oblasti pod sdílenou zprávou. Hlavní zdroj chybovosti bylo nadměrné vykazování nákladů u příjemců v případě projektů, které měly být financovány z rámcových výzkumných programů. Je potřeba, aby tato prohlášení o nákladech byla doprovázena certifikátem auditorských firm, nicméně u 80% projektů tyto eh, byly sledány chyby i u těchto eh, auditorských potvrzení. To se týkalo i vnějších vztahů a rozšíření, což je také oblast, která je pod přímou zprávou komise. A také to bylo upladeb do Evropského regionálního fondu. Další eh, způsob, jak by Evropská komise mohla odpovědně zpravovat rozpočet, by eh, byl lepší finanční management. To se týká vykazování řádnosti provedených transakcí. A účetní dvůr také konstatuje, že existuje eh, riziko nesprávně vynakládaných prostředků a to riziko stouplo eh, z 400 milionů v roce 2010 na 2 miliardy v roce 2011 a z toho vyplývá uznání komise, že tady existuje vysoké riziko v určitých oblastech politik. Účetní dvůr ale eh, dospěl k závěru, že toto riziko mohlo být eh, špatně odhadnuto na, vzhledem k tomu, že ta zbytková chybovost eh, nebyla ještě spolehlivým indikátorem v roce 2011 a nereflektuje tedy do jaké míry mohly být tyto eh, transakce postiženy významnou chybou. Co se týče evropské, eh, vykazování Evropské komise o výkonnosti, to je obsaženo v naší zprávě. Dvě, dva hlavní způsoby, jak Evropská komise podává zprávy o výkonnosti jsou eh, dosažené výsledky a dále eh, výroční zpráva generálních eh, ředitelů. Jak také účetní dvor v jednom svém stanovisko zhledal, to byla zpráva z února 2020, tak tyto zprávy Evropské komise nejsou příliš užitečné a proto by Evropská komise, parlament rada měly posoudit, jak přijít s eh, užitečnějším způsobem využívání těchto hodnotících zpráv. Evropská komise by dále měla zlepšit kvalitu eh, zpráv, výroční zprávy. Zejména se to týká zemědělství, eh, rozvoje venkové regionální politiky a rozvoje a spolupráce. Tady účetní dvůr shledal, že výkonnostní indikátory by mohly pro plnění cílů politiky. Kromě toho Žádný z těch tří generálních ředitelů eh, nepodal zprávu o hospodárnosti a účinnosti. Kapitola o dosahování výsledků z evropského rozpočtu také zahrnuje celou řadu lekcí ze zvláštních zpráv účetního dvora za rok 2011, které se týkají eh, zpráv o výkonnosti. Mimo jiné tady eh, účetní dvůr doporučuje, že by Evropská komise měla eh, využívat dobré posouzení potřeb, aby se mohla zaměřit na výsledky. Dále by měla definovat eh, cíle, které by měly demonstrovat evropskou přenou hodnotu a pracovat s členskými státy na zlepšení kvality a včasnosti předkládaných údajů. Pane předsedo, vážení členové, v současném programovém období došlo ke zlepšení, ale ještě pořád lze mnohé zlepšovat předtím, než finanční management v Evropské unii bude eh, na dobré úrovni. Celá řada problémů, které byly identifikovány v minulosti, tady pořád přetrvávají, možná v menší míře, což ale dnes je velmi významné. To, že odhadovaná chybovost v evropském rozpočtu klesla, ukazuje, že zlepšování pravidel průběžně eh, může vést k lepším výsledkům. V současnosti se diskutuje o legislativních návrzích na budoucí období a to je příležitost, jak se zaměřit na ty hluboké příčiny těchto problémů. V minulých letech také účetní dvůr požadoval jasnější, eh, srozumitelnější pravidla, lepší měřitelnost výsledků a také účelnější kontrolní systémy. Naše kontrolní zpráva za rok 2011 obsahuje řadu doporučení a kromě toho vydáváme stanoviska týkající se nových problémů, které mohou eh, vznikat. Co se týče společného strategického rámce, který zahrnuje ty nejvíce riskantnější oblasti výdajů, tady upozorňujeme na to, že potřeba zlepšit dozorčí roli komise, posílit eh, kontrolní mechanismy a zajistit kontrolní mechanismy eh, v finančních nástrojích. Pane předsedo, vážení členové výboru, doba je těžká, Členské státy by se měly dohodnout na lepších eh, pravidlech pro finanční řízení a společně s Evropskou komisí musí eh, tato pravidla řádně aplikovat. Tímto způsobem by evropský rozpočet mohl být eh, efektivněji a účelněji využíván proto, aby přinesl přidanou hodnotu pro evropské občany. To je hlavní sdělení naší výroční zprávy, které, kterou jsem vám tady dnes prezentoval. Také to souvisí se zlepšení přehlednosti eh, vynakládaných prostředků v Evropské unii. Všechny instituce by měly usilovat o tento cíl a měly by eh, eh, to považovat za svůj hlavní úkol. Děkuji vám za pozornost. Uh, Vážený pane předsedo Caldero, děkuji mnohokrát za vaši jasnou prezentaci klíčových zjištění a závěru výroční zprávy o provádění rozpočtu EU za, rok, za účetní rok 2011. Rád bych nyní jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu poblahopřál EUD k jeho výroční zprávě, která poskytuje významné a podrobné informace, například přesnou míru chybovosti. Eh, jsem rád, že eh, účty za rok 2011 eh, představují spolehlivý obraz finanční situace EU a že zde nebyla žádná tedy chyba nad brahem významnosti, ale bohužel prozatímní a konečné platby stále podlehají výrazné chybovosti v roce 2011, dokonce o něco vyšší než v roce 2010. Eh, takzvaná eh, DAS, eh, Declaration d'assurance, se stala významnou informací při výkonu kontroly nad výdaji EU ze strany parlamentu. Vítám skutečnost, že výroční zpráva z roku 2014 opět obsahuje srovnání mezi různými oblastmi a roky, včetně srovnání odhadované chybovosti pro cel, celý rozpočet, celý rozpočet a také jednotlivé oblasti výdajů. Souhlasím s vámi v tom, že členské státy a komise také v některých případech centralizovaného přímého řízení eh, neodvádějí svoji práci tak úplně, jak by mohly a je zde prostor pro zlepšení, pro příslip eh, pro ty přísliby a závazky ze strany vnitrostátních orgánů, pokud je o výkon kontroly nad eh, peněz daných poplatníků v EU. Také jsem souhlasím, že členské státy by se, by se měly odsouhlasit jednodušší pravidla, kvalitnější pravidla, jednodušší, jak to požaduje parlament a zejména náš výbor v průběhu vyjednávání o finančním nařízení. Parlament vznášel tyto požadavky, či tento požadavek již léta a také by příslušné předpisy měly být prováděny řádně. Ale toto není jediný prvek, který by parlament měl eh, brát v úvahu, když vykonává kontrolu nad výdaji z rozpočtu EU. Samozřejmě je velmi důležité, eh, že zjištění z kontrol EUD skytají dobrý podklad pro Evropský parlament při hodnocení nesrovnalostí eh, v příjmech i výdajích, ale také je důležité, aby EUD skytal informace pro měření dosahovaného pokroku v průběhu času. Dále je třeba se zaměřit na kapitolu 10 výroční zprávy za rok 2011, kde již druhý posledující rok EUD řeší oblast výkonnosti. Vím, že jde o novou kapitolu, novou oblast a že je to oblast náročná. V roce 2010 v usnesení o udělení absolutoria komisi parlament již zapracoval kapitolu věnovanou e, výkonnosti e, dosávání výsledků díky rozpočtu EU. E, uvádí se tam, že výkonnost je zrovna tak důležitá jako zákonnost a řádnost a parlament vyzval EUD, aby zvážil, zda by bylo možné zahrnout eh, nové eh, poznatky a nový přístup k výkonnosti do jednotlivých eh, politických oblastí a příslušných kapitol výroční zprávy. Na, návazně na toto doporučení EUD nyní přináší hlubší pohled na řízení a poměřování dosahování výsledků v EU, což je klíčové téma, jehož význam vzrůstá v důsledku pokračující hospodářské a finanční krize. Dovolte mi, abych potrhl význam pro evropského občana toho, jakých výsledků dosahujeme na základě eh, investování prostředků EU. Hlavním úkolem eh, našeho výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu je provádět eh, dohled nad výdaji a náš výbor se stále více zajímá o program hodnotícího výkonnostního auditu, kde se vyhodnocuje hospodárnost, účinnost a účelnost programu EU. Tento vývoj otevírá cestu pro modernizaci tím, že se odkloníme od zaměření, zaměřování se pouze na DAS, na zákonnost a řádnost eh, na základě eh, chybovosti, s tím, že přicházíme na modernější eh, model zaměřený více na výstupy, což představuje také pobytku pro eh, zlepšování činnosti eh, veřejné zprávy. Je to složitý úkol, jistě si to vyžádá čas, ale každý krok tímto směrem představuje krok směrem k modernizaci. Zde komise eh, nese svůj odpovědnosti za dosáhné výsledky v provádění rozpočtu. Pokud jde o e, výkaznictví ze strany komise o výkonnosti EUD, e toto téma pokrývá v kapitole e, získávání výsledků prostřednictvím evropského rozpočtu, kde, což obsahuje celou řadu zjištění ze zvláštních zpráv EUD vypracovaných v roce 2011. A toto bude parlament obzvlášť zajímat. Tyto zvláštní zprávy se staly důležitou součástí činnosti EUD a také našeho výboru. A rád bych ještě na závěr požádal EUD, aby pokračoval eh, v tomto započatém směru eh, se zaměřím na hlubší analýzu toho, zda výdajové programy EU dosahují svých cílů efektivně, účinně a hospodárně. Kromě zjevných přínosů z hlediska zlepšování řízení prostředků EU, jde o peníze daňového poplatníka, eh, přesunout zaměření z z auditu v souladu na audit výkonnosti, na kontrolu výkonnosti. To by umožnilo Evropskému parlamentu přiblížit se občanovi tím, že bychom občanovi poskytli jasné sdělení ohledně účelnosti evropského rozpočtu a tedy vlastně peněz daňového poplatníka a nakládání s nimi. Vážený pane Caldero, rád bych poděkoval vám i celému vašemu týmu za to, že jste nám představil eh, vaši výroční zprávu. A než předám slovo našemu zpravodaji, Rád bych ještě požádal pana komisaře Šemetu, aby nás seznámil s pohledem komise na zjištění EUD. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážený pane předsedo Kaldejro, vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru, vážení zástupci EUD. Zveřejnění výroční zprávy EUD eh, představuje eh, klíčový krok v rámci celého postupu dělání absolutoria. návazné diskuse v tomto výboru se budou opírat do značné míry o zjištění EU a také o, také o odpovědi, o reakce komise. Jsem vděčen za to, že eh, můžeme pokračovat eh, v dobrém duchu spolupráce, který se opět eh, ukazuje být jasnou konstantou v tradici vztahu mezi EUD a komisí. Se zrevidovaným finančním nařízením, které bylo přijato v minulém měsíci, položen zdravý inovativní základ pro plnění sektorové legislativy pro nadcházející finanční období. Jsem vděčen, že zákonodárné orgány dospěly k dohodě ohledně této dosti, tohoto dosti ambiciozního, ale potřebného legislativního aktu. Zejména chci potrhnout Eh, zavedení výročních řídících prohlášení pro všechny prostředky ve sdíleném řízení. Toto bude znamenat, že všechny tyto rozpočty respektive všechny orgány, které jsou odpovědné za eh, řízení eh, prostředků na úrovni členských států, budou, moci, budou muset poskytovat jasné ujištění a přijmout svoji zodpovědnost. Tento nástroj je konkrétním zobrazením nových kontrolních a auditních povinností členských států při provádění rozpočtu, a e, z toho vyústějících také odpovědností, které byly zavedeny Lisabonskou smlouvou, či souvisejících odpovědností. E, další důležitá práce, pokud je o další e, programové období, již probíhá. Chci znovu zdůraznit obrovský význam nového výsledku finančního rámce a také budoucí sektorové legislativy pro zlepšování finančního řízení dalších evropských programů. Evropská komise přišla s ambiciozním a realistickým návrhem, který eh, zdůrazňuje zjednodušení racionalizaci a eh, lepší výdaje. Zejména eh, mám na mysli politiku soudržnosti, kde návrh komise činí z čistých finančních korekcí pravidlo, kdy členské, pokud členské státy nedetekují nesrovnalosti včas, komise spolehá na legislativní orgány, že podpoří tyto návrhy. Chci poděkovat EUD a jeho předsedovi za vynikající spolupráci mezi vnějším auditem a kontrolovaným subjektem. Pozitivní výsledky potvrzené ve výroční zprávě v roce 2000, za 2011 prokazují eh, přidanou hodnotu doporučení EUD eh, e pro zlepšování plnění rozpočtu. Mohu jedině souhlasit s panem předsedou Caldeirou, když říká, že dnes více než kdy jindy je třeba s veřejnými prostředky nakládat za jasného dodržování principu řádného finančního řízení. Dovolte, abych se eh, nyní vrátil k některým klíčovým sdělením výroční eh, zprávy, tak jak je zde nasinil pan předseda Caldera. Již po páté EUD eh, e vydal pozitivní stanovisko bez výhrady k účetní závěrce Evropské komise. Jsem velmi rád, že náš účetní systém skytá pevný spolehlivý základ pro přípravu účtu, pro zpracování tedy účetnictví, a to již mnoho let v řadě. I nadále budeme v a budeme pokračovat ve svých snahách eh, udržet eh, tuto kvalitu a maximální standard našeho účetního rámce. Rád bych eh, potrhl klíčová čísla, klíčové prvky z účetní závěrky za 2017. V roce 2017 rozpočtový přebytek činil 1,5 miliardy eur. Toto číslo je výrazně nižší než v předchozím roce což poukazuje na vysokou míru plnění pladeb v roce 2011. Podíváme-li se na rozvahu, uvidíme výrazné navýšení úvěrů, udělených úvěrů eh, a půjček, kde máme eh, bilanci 27,7 miliard eur. To je spojeno především s, s úvěry z Evropského mechanismu finanční stability, které byly uděleny v roce 2011 Irsku a Portugalsku. Jsou to operace typu back-to-back, -back, bez jakéhokoliv dopadu na výsledek hospodaření či čistá aktiva. Kapitola předfinancování. Zde máme celkové navýšení o 1,5 miliardy eur, což je především dáno eh, částkami spojenými se státními podporami, které byly do této kapitoly poprvé. Eh, míra předfinancování či objem předfinancování řízeného komisí eh, se snížil ve skutečnosti a to o 700 milionů eur. Pravidelný clearing těchto pladeb, tak jak eh, s ním počítá zravidované finanční nařízení, výrazně přispěje k dalšímu zmírnění rizika. Nicméně komise bude i nadále bedlivě analyzovat situaci v tomto ohledu. Než se podívám na hlavní závěry této, této výroční zprávy EUD, pokud je o zákonnost a řádnost transakcí, chci poděkovat panu předsedovi Kaldirovi a EUD za to, že konkrétně zajistili srovnatelnost chybovosti mezi roky 2011 a 2010. Tím, že byla vypracována srovnávací tabulka v kapitole DAS výroční zprávy, tím EUD umožňuje čtenáři zaměřit se na trendy v chybovosti podle jednotlivých kapitol, a to navzdory nové struktuře a navzdory změna metodiky, které byly zavedeny v tomto účetním roce. Komise vítá tento krok a navrhovala by, aby tento formát prezentace byl zachován i do budoucna, aby byla tedy do budoucna zachována stabilní struktura. Celková chybovost pro všechny platby v roce 2011 představuje méně než 4 a zůstává stabilní ve srovnání s rokem 2010, jak také EUD uvádí ve své výroční zprávě. To znamená, že více jak 96 rozpočtu za rok 2011 je prosto chybovosti eh, s jakýmkoliv finančním dopadem. To je pozbudivé jenom proto, že se tím eh, potvrzuje, eh, potvrzuje trvalé zlepšování v průběhu uplynulých pěti let, ale také Vezmeme-li, že tohoto stabilního výsledku bylo dosaženo navzdory tomu, že rizikový profil operací se prohluboval v roce 2011. Nejenom totiž vzrůstal objem pladeb, ale bylo zde také daleko více prozatímních a koncových pladeb, které podléhají složitějším pravidlům a podmínkám a proto jsou také více náchylné k chybovosti. Kromě toho v roce 2011 EUD poprvé kvantifikoval nedodržení eh, podmíněnosti ze strany příjemců společné zemědělské politiky, což odpovídá 0,1 eh, celkové chybovosti, eh, která je stanovena, mm, no, byla vyhodnocena ve výši 39 Díky tomuto robustnímu víceúrovňovému systému kontroly auditu komise mohla zpětně získat vybrači skorigovat 1,84 miliard eur nesprávně vyplacených částek v roce 2011. Dokonce celková částka finančních korekcí a zpětně vybraných prostředků představuje 1,4 plateb eh, za rok 2011. Pokud eh, budete vnímat toto procento ve vztahu k chybovosti ve výši 39 tak jak ji vypočetl EUD, shledáte, že čistý dopad nepřesností se blíží Prahu významnosti 2%. Tedy to je prah, se kterým pracuje náš externí auditor. Rád bych se s vámi podělil ještě o další důležitý závěr, který můžeme vyvodit z kontrolní činnosti EUD. V případě programu řízených orgány členských států porušování vnitrostátních pravidel představuje významnou část celkové odhadované chybovosti. Například pokud je o Evropský sociální fond, naše hloubková analýza ukazuje, že porušení vnitrostátních pravidel představuje nebo přispívá k 86% celkové chybovosti. To znamená, že u ESF 1,9% ze 2,2% chybovosti připadá na porušení vnitrostátních pravidel a předpisů. Jde o předpisy, která přijímají, kterých rozhodují členské státy a která musí dodržovat koncoví příjemci a vnitrostátní orgány, případně o nich vykonat kontrolu. Proto tedy řešit složitost předpisů, což je hlavní zdroj chybovosti, představuje sdílenou odpovědnost. Komise zajela ambiciozní agendu ratifik- eh, pardon, racionalizace v loňském roce eh, s balíčkem pro eh, více finanční rámec a 57 sektorových návrhů. Nicméně tento cíl racionalizace je dnes ohrožen. Eh, v prvním scoreboardu eh, racionalizace, který byl přijat eh, minulé září, vidíme, že bylo-li dosaženo pokroku například u nového finančního nařízení, Návrhy učiněné v průběhu vyjednávání o sektorových právních základech představují výrazný zdroj znepokojení. Například návrhy obsahovaly přetěžené rozhodování, Eh, s vytvářením eh, neodůvodněných eh, zbytečně byrokratických postupů, například postup projednávání ve výborech nebo prováděcí předpisy místo, před, místo předpisů přenesené pravomoci. V klíčové oblasti výzkumu komise navrhla zjednodušená pravidla účasti u programu Horizont 2020. Zlaté pravidlo, jeden projekt, jedna míra financování, si klade za cíl zjednodušit financování a stejně tak jednotná paušální sazba pro nepřímé náklady je plánována. Ovšem tyto návrhy jsou nyní napadány zákonodárnými orgány. Ovšem, jak jsme viděli, zjednodušení pravidel na straně EU je pouze jsou jednou částí řešení, jak snížit chybovost. Také členské státy musí odvést svůj díl práce tím, že budou řešit nadměrnou složitost svých národních, svých vnitrostátních předpisů, které vyústňují v to, že koncoví příjemci činí chyby a také eh, to představuje, nebo se, s tím pojí nákladová účelnost, eh, účinnost eh, kontroly. Toto je tedy sdělení, které jsem také předal členským státům, když jsme projednávali řádné finanční řízení na ECOFINu. Je to věc, která získává stále více pozornosti ze strany eh, nejvyšších kontrolních institucí členských států a je to věc, kterou musíme neustále opakovat a zúrazňovat a kterou může EU, kterou vy byste pardon, mohli také eh, diskutovat svým protěžky v národních parlamentech. Já budu v tuto chvíli pokračovat eh, výsledky auditu z roku, za rok 2011. Všechny závazky a příjmy celého rozpočtu nejsou byly shledány jako nikoli stižené eh, s významnými chybami. To se týká pladeb na vnější pomoc, rozvoj, rozšíření a, eh, administrativní náklady. Situace týkající se politiky soudržnosti se zlepšila ve srovnání s rokem 2010, kdy došlo k poklesu chybovosti. Zvláště Evropský sociální fond, který poprvé má vlastní kapitolu ve výroční zprávě účetního dvora, vypadá slibně. Pokud jde o regionální politiku, chybovost se snížila o 40 a největší podíl zbývajících chyb se týká chyb ve zadávání veřejných zakázek. To je pozitivní vývoj, který opět potvrzuje, že řízení a kontrolní systémy fungují mnohem lépe ve stávajícím programovacím období ve srovnání s tím předchozím. Také to ukazuje na obezřetnost komise a na její jasný závazek využít všechny uh, právní nástroje k tomu, aby se prostředky Evropské unie využívaly účelně a tam, kde nikoli, tak tam, aby byly platby okamžitě pozastaveny a aby byla vykonána náprava. Stále však platí, že členské státy musí posílit své úsilí týkající se snižování chybovosti v jednotlivých oblastech, zvláště tím, že se bude zajišťovat ověřování a že se budou, že se budou uplatňovat filtry proti chybám. V zemědělství dochází k zvýšené chybovosti, stejně jako v rozvoji venkova. To se týká oblasti investičních projektů, to se týká i uh, uznávání ehm, DPH tam, kde není na místě a to se týká také chyb v oblasti podmíněnosti. Nicméně je potřeba poukázat na to, že generální ředitel za Agri předvídal tuto situaci a už v jeho zprávě činnosti za rok 2011 se podobná zmínka objevila. Byly to výhrady, které byly provázeny dalšími kroky, které měly eh, objevit tyto neschody a měly zabránit příslušným problémům v dalším programovacím období. Eh, pečlivé vyhodnocení eh, příčin těchto chyb bylo spuštěno ve spolupráci se řídícími orgány a platebními orgány jednotlivých členských států, kdy jsme chtěli identifikovat nápravná opatření, která by bylo možné realizovat ještě v rámci stávajícího programovacího období. Poskytování informací a poskytování osvěty členským státům byly posíleny v rámci eh, programu a byly rovněž přizpůsobeny tomu, jak se vyvíjela situace, co se týče chybovosti. Komise má za to, že v, za této situace zapojení orgánů členských států musí být ještě více posíleno. Je to sdílené řízení, sdílená odpovědnost a národní pravidla mohou být eh, tímto rovněž stěžena. To znamená, že účast zástupců národních orgánů v tomto procesu eh, účetního eh, dvora může velmi pomoci ve chvíli, kdy se budou identifikovat problémy na úrovni systému členských států a na úrovni národních pravidel a předpisů. To znamená, že v těch eh, opodstatněných případech by měly proběhnout tzv. tripartitní schůze, které jsou považovány za osvědčený postup a mohly by posílit vzájemné porozumění. V oblasti vnitřních politik se rovněž potýkáme se zvýšenou chybovostí. Podle mého názoru tato oblast politiky je dobrým příkladem cyklického efektu našich programů, kdy složitější platby jsou dominantní právě na konci příslušných finančních období. Komise sleduje tyto případy a vyhodnocuje postřehy účetního dvora tak, abychom se byli schopni vyvarovat podobných problémů v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu eh, horizont 2020 by měl vést k dalšímu zjednodušení a to znamená i ke snížení chybovosti. Já bych ale rád poukázal na to, že chybovost neznamená podvody. Když se vyskytne chybovost, tak to neznamená, že se tyto prostředky úplně ztratily nebo byly neúčelně vynaloženy. Eh, znamená to, že ty, tyto projekty byly stěženy určitými slabinami při jejich realizaci jako je například, eh, jako je například vyúčtování nákladů eh, chybně či chybná kalkulace nákladů. Vážení členové výboru a, a účetního dvora, jsem rád, že účetní dvor opět potvrdil, že komise je na dobré cestě. Nicméně můžete být ujištěni tím, že komise podniká všechny nutné kroky k tomu, aby se věnovala zjištěným slabinám. To platí zvláště v případě rozvoje venkova. Některé postřehy a zjištění soudu, uh, účetního dvora jasně navázaly na, na další generace programů, mají zlepšit a strukturu pravidel a projektů, které v tuto chvíli již není možné měnit. Komise proto chce zlepšit nastavení pravidel a programů v rámci jednotlivých návrhů, tak abychom eh, zjednodušili pravidla a procesy, abychom zjednodušili přístup k evropským prostředkům a abychom snížili chybovost, abychom posílili odpovědnost eh, jednotlivých finančních subjektů, zvláště členských států a posílili transparentnost pravidel chceme také lépe vybavit komisi k tomu, aby byla schopna sehrát svoji roli dohledového orgánu v rámci sdílené odpovědnosti spolu s našimi partnery v členských státech. Zvláště komise navrhuje, aby všechny neschody, které eh, komise či účetní dvůr zjistili, a které eh, mají vliv na naše závěrky předložené členskými státy, eh, vedly k čistým finančním opravám. Komise eh, klade velký důraz na zlepšení našich programů a jejich přínosnost, která musí být prokázána jak našim občanům, tak podnikatelským subjektům. Tento rozpočet je o investicích do lidí v Evropě a do našich partnerů, proto je potřeba, aby zde byly jasné cíle a jasné klíčové ukazatele výkonnosti, aby se tyto objevily i v dalším víceletém finančním rámci. Nám to umožní poměřovat výkonnost, věnovat se slabinám a chybám a měnit směr našeho konání tam, kde je to potřeba. Já doufám, že legislativní orgány se brzy dohodnou tak, aby důležitá přípravná práce mohla být už započata. Intenzivní práce a diskuze nás teprve čekají a já vás mohu ujistit o tom, že komise vám je k dispozici, pokud jde o Eh, co nejlepší eh, průběh následující debaty o udělení absolutoria za eh, rozpočtový rok 2011. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Pane komisaři, děkuji vám za vystoupení a za vaše prohlášení za komisi, pokud jde o zprávu účetního dvora. V tuto chvíli předám slovo zpravodaji ke zprávě účetního dvora. Pan kolega Kinskaj, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente Caldero, pane komisaři Šemeto. Vážení členové eh, Evropského účetního dvora, Evropský účetní dvůr nám teď předkládá jeden z nejdůležitějších nástrojů, který parlament má a může využít v rámci udělování absolutoria. Je to výroční zpráva k účetnímu roku 2011 a tady eh, Zase ta zpráva je, podobně jako v minulých letech, eh, relativně negativní. To není eh, příliš dobré, protože je na hlavním úkolem a zodpovědností evropských institucí, tedy Evropské komise především a také eh, parlamentu a rady, pracovat na tom, aby prostředky eh, evropských daňových poplatníků byly vynakládány lepším způsobem a plnili cíle, které si Evropská unie stanoví. Evropská komise eh, má ještě v tomto úředním období příležitost eh, zlepšit toto hodnocení, což by znamenalo, že ty zjištěné eh, ta zjištěná chybovost, která tady byla oznámena, by se musela snížit na polovinu a nevím, jestli je to realistické. Podrobný pohled na zprávu účetního dvora ukazuje, že ta dnešní situace má určité slabiny, ale také lepší stránky. Vidíme, že té důležité oblasti evropského rozpočtu, ve které se vynakládá největší množství prostředků, tedy je v regionální politice, dochází ke zlepšení situace, což znamená, že zlepšení je přinejmenším možné, že naše plány a úsilí má své výsledky a že to je tedy úsilí, které bychom měli dále podporovat a že, protože to vypadá, že to nese první ovoce. Na druhou stranu jsou tady další důležité oblasti, ve kterých eh, ta chybovost se ještě zhoršila, to je zemědělská politika a dále to podpora venkova, tedy druhý pilíř. Dále je to oblast eh, výzkumu a k tomu se ještě dostanu za okamžik. Vážení eh, kolegové, já jsem pevně přesvědčen o tom, že Ehm, jsou v Evropské unii u členských zemí rozpočty, které jsou řízeny ještě hůře, ale to není naším úkolem to hodnotit a vyjadřovat se k tomu, protože to mají na starosti instituce těch daných členských států. Naším úkolem je ehm, zvážit, jakým způsobem je prováděn rozpočet Evropské unie. A když to děláme, tak bychom ehm, se měli uvědomit, že přestože to, tu formální zodpovědnost podle smluv má komise, tak v těch eh, třech oblastech, které jsem právě jmenoval, je to řízení sdílené, tedy společné se, eh, se členskými státy. Eh, na půdě rady slýcháme často to, že potřeba lépe vynakládat prostředky a pan prezident účetního dvora Caldera už také říkal, že orgány členských zemí by se měly silněji angažovat eh, a lépe chránit finanční zájmy evropské, nebo evropských daňových poplatníků. A v tom by také měly hrát svou důležitou roli. Já nevím, hm, jak eh, se eh, vám líbilo čtení této zprávy. Já jsem tím byl trochu Eh, ohromen, jak laxní jsou někdy kontrolní systémy ve členských zemích, protože vidíme, že například v regionální politice 60 zjištěných chyb mohlo již být odhaleno samotnými členskými státy. Takže ty státy, které neustále poukazují na to better spending, na to, že prostředky je třeba lépe vynakládat, by si měly uvědomit, že by k tomu mohli přispět tím, že by měli lepší kontrolní systémy. Takže pokud chtějí eh, better spending, tak bychom jim měli položit otázku, proč s tím sami něco nedělají a proč rada například o tom interně nediskutuje, jak zlepšit výkonnost členských zemí při provádění jejich eh, povinností, tedy eh, při zavádění takových řídících a kontrolních mechanismů, které by se měly postarat o to, aby prostředky byly vynakládány legálně a řádně ty, je tady konstatováno, že kontroly jsou jenom částečně účinné, 60% v regionální politice mohlo být odhaleno, takže z toho plyne, z těchto závěrů, že eh, je potřeba zajistit eh, řádnost vynakládaných prostředků a to Eh, je v podstatě to, o čem hovoří členské státy, kde chtějí lepší vynakládání prostředků. Takže i tentokrát musíme konstatovat, že eh, své povinnosti neplní správným způsobem. A i na to bychom mohli poukazovat, až budeme s radou vyjednávat o tom příštím finančním rámci pro roky 2014 až 2020. V zemědělské eh, politice došlo ke snížení chybovosti, ale pořád ještě je ta chybovost příliš vysoká. Takže to, co bylo provedeno dosud, ještě pořád není dostatečné pro to, aby se snížila ta významnost eh, směrem k té asi dvouprocentní hranice. A víme, jak obtížné to je v regionální politice. Nasadit eh, ty páky, aby došlo ke snížení chybovosti a proto bych navrhoval, abychom v příštích diskusích o udělení absolutoria na to kladli důraz. Je potřeba se podívat eh, na to, co je možné dělat v těch národních plánech eh, a také eh, na akční plán komise z roku 2008, jestli ještě tady je prostor pro další zlepšení, aby se zlepšila kvalita řídicích a kontrolních systémů ve členských státech. Měli bychom se dále podívat na to, jak by mohly být rychleji a lépe prováděny finanční korektury. Dále bychom se mohli podívat na nové nástroje v oblasti eh, prohlašování nebo vykazování nákladů. A dále bychom mohli pokračovat v práci mého předchůdce Fjellnera, aby eh, byly eh, korigovány ty chyby čínských států, které nebyly odhaleny eh, v průběhu eh, kontrol a jak říkal komisař Šemeta, tak já bych se chtěl připojit k tomu, že se budeme muset zabývat tím, čemu říkáme gold plating. protože jsou si uvědomit, že členské státy porušují pravidla, která se sami stanovila, například při zadávání veřejných zakázek, takže mám v tomto smyslu jednu provokativní otázku. Je otázka, jestli to goldplating eh, je eh, tak nezbytné, jak to členské státy někdy požadují. V několika týdnech tady přijmeme také komisaře Čološe, který eh, podobně jako každý rok se sem eh, dostaví eh, v rámci udělení absolutoria a bude se muset vyjádřit k těm číslám o chybostech aby od něj důvodem čekáme na návrhy, jak s tím chce naložit. A dále výzkum to je oblast, která není, eh, nepodléhá společnému řízení. Tady je komise jediným nositelem odpovědi a já jsem velmi rád, eh, že tady máme pana komisaře, budeme si muset pozvat i příslušnou komisařku, která, tu, která tuto oblast má na starosti a vyslechnout si od ní, jak hodla naložit eh, s těmito závěry účetního dvora a jakou má představu o tom, jak zabránit tomu, aby eh, dále nestoupala, aby se snížila chybovost eh, v této oblasti. My už jsme eh, v rámci přípravy zpráv o absolutoriu začali hovořit o prioritách, které bychom chtěli, aby se na ně komise zaměřila a budeme očekávat, že komise přijde s návrhy, které by měly vést ke zlepšení, tedy ke snížení té chybovosti. Mí eh, dva předchůdci, Kristof Fiernel a Kristos eh, Chacemarkakis, už s tím eh, začali. Měli bychom se podívat, co se stalo s jejich prioritami, jestli komise s tím naložila správným způsobem a to by nám mělo posloužit k tomu, abychom vyhodnotili úsilí komise, z toho bychom měli vyvodit důsledky. Já už jsem k tomu několik návrhů eh, předložil. Eh, rád bych o nich s vámi diskutoval. A potom bychom měli stanovat nové priority. Tak, aby bychom ehm, mohli začátek eh, té, toho nového období, tedy 2014 až 2020. My teď máme před sebou poslední rok toho současného období, kdy ještě, který ještě můžeme využít k tomu, abychom významně přispěli ke snížení chybovosti, abychom eh, zajistili co nejúčinnější vynakládání prostředků daňových poplatníků. To je naším hlavním úkolem a tomu bychom měli, měli věnovat největší díl naší pozornosti. Děkuji eh, kolegovi Gajerovi. Pan Gajer upozornil na kontinuitu našich eh, zpráv, také Eh, poukázal na několik konkrétních bodů, eh, o kterých hovoří i zpráva účetního dvora. Myslím, že je ta, máme celou řadu eh, věcí, o kterých můžeme společně hovořit. A jako první bych chtěl dát slovo kolegovi Píborovi. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal kolega Gajer že je potřeba zabránit opakování se určitých eh, jevů. A opravdu zpráva účetního dvora je velmi transparentní. Za to bych chtěl panu Kolderovi ještě jednou eh, poděkovat. Je jasně strukturovaná, je velmi srozumitelná a proto si myslím, že si můžeme velmi rychle udělat představu o tom, co je potřeba dělat co eh, je znepokojující, je to, že eh, ta chybovost eh, v některých oblastech ještě pořád se zvyšuje, přestože možná v některých došlo ke snížení ve srovnání s rokem 2009. A mě by zajímaly hlavní příčiny, tedy jak je vidí účetní dvůr Myslím, že eh, statisticky je možné přijít na ty oblasti, ve kterých je situace nejhorší. Kolega Gajer hovořil o výzkumu. Pro mě bylo relativně překvapující právě ta oblast podpory venkova, kde je chybovo 7,7%. Jak se může stát, že v této oblasti, která, aspoň z hlediska pravidel, která já znám ze svého regionu, Eh, která, ta pravidla jsou velmi transparentní, je ta chybovost tak vysoká? To eh, by mě velmi zajímalo a byl bych rád, by nám zástupci účetního dvora to mohli eh, vysvětlit. Zjistili jsme také, že část odpovědnosti nesou členské státy samotné, protože velká část té chybovosti je způsobena nedostatečnými systémy ve členských zemích. A já si myslím, že to bychom eh, měli eh, zúročit těch našich jednáních o příštím období strukturálních fondů. A bylo by dobře, aby nám účetní důř řekl, jaký závěr z toho eh, vyvozuje z této odpovědnosti členských států za chyby v minulém období a jakým způsobem bychom to měli aplikovat v jednáních s radou. Další otázka, která mi přijde velmi důležitá, je oblast zadávání veřejných zakázek, i to je předmětem silné kritiky. Tady bychom se měli podívat na takzvanou kondicionalitu, tedy pravidlo, že prostředky je možné někomu poskytnout, pokud je, jsou dodržena pravidla hospodářské soutěže. A pokud ne, tak možná eh, by to byl jeden způsob, jak eh, tomu zabránit v budoucnosti, tedy zabránit tomu, aby eh, evropské veřejné prostředky eh, byly vynakládány eh, nesprávným způsobem a propojit to tedy s těmito podmínkami. Víme, že členské státy přenesly ty kontrolní mechanismy a ověřovací mechanismy na instituce ve členských státech, ale Evropská komise by měla kontrolovat tyto certifikační procesy auditorských eh, orgánů. A poslední eh, bod, eh, o kterém bych se chtěl zmínit, a který mi také poskytl hodně materiálu k přemýšlení. Když tady, pane Caldero, píšete, že generální ředitelství pro zemědělství, regionální politiku a mm, rozvoj a spolupráci nezmiňuje eh, ty principy hospodárnosti a účinnosti a přitom 80% eh, a mají na starosti 80% eh, evropského rozpočtu, tak se ptám, jestli bychom neměli v této oblasti iniciovat reformu. Že v souvislosti s strategií do roku 2020 jsme iniciovali zavedení výkonnostních ukazatelů. To by v regionální politice mělo vést k jasnému pochopení evropské přidané hodnoty. Nicméně, když se na ty indikátory podíváme, například docházka do školy, tak to vůbec nevím, jestli to je správné, kam nás ty ukazatele zavádějí. Přijde mi správný přístup, že bychom se měli více eh, orientovat na hospodárnost a účinnost vynaložených prostředků, ale současně bychom ehm, se měli postarat o to, aby byla zajištěna naprostá transparentnost, protože to je jedním z těch ehm, evropských úkolů nebo úkolů na evropské úrovně. A úplně na konec bych chtěl říci, že bychom se měli připravit na slyšení s příslušnými komisaři, měli bychom požadovat jasné odpovědi na vznesené otázky a uvědomit si, co je pro nás nejdůležitější. Jsme teď eh, uprostřed velmi důležitých jednání, tedy trilogu, protože to bude souviset s prostředky nadmědělství, s kontrolními fondy, se strukturálními fondy v příštím období a měli bychom si uvědomit, Eh, co z toho pro nás vyplývá pro tato jednání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Pipere. A jako další je na řadě zástupce ALDE, pan Mulder. Thank you. Eh. Děkuji, pane předsedo. Stává se tradicí, takovou oslavnou záležitostí, že se dostaví téměř celý účetní dvůr a představí nám své závěry a svá čísla. Pro mě to není překvapivé, je to po 18. negativní verdikt. A podle mého názoru to, jsou, to je špatný závěr. Komise si téměř blahopřeje k tomuto výsledku a říká, že se situace stabilizuje a že je to dobrá známka. Plus je tam další vysvětlení, které jsem ještě neslyšel a to je těch 3,9%, což je chybovost EUD, eh, e když vezmete v potaz eh, finanční opravy, takže nakonec se dostaneme na 2% na ten práh, který je mezinárodní normou a údajně je to uspokojivý výsledek. Já nevím, jestli účetní dvůr sdílí toto stanovisko. Já bych jej nezdílel. Podle mého názoru je ta situace neuspokojivá, tendence se nestabilizuje, naopak je to stále horší. Před dvěma lety to bylo 3,3%, loni 3,8% a nyní 3,9%. To znamená, že naše závěrka říká, že se to nezlepšuje a otázka zní, co můžeme jako parlament udělat. A já se domnívám, že jsme neudělali vše, co jsme udělat mohli za poslední roky. My jsme navýšili prostředky, to nepomohlo. V rámci poslední interinstitucionální dohody jsme žádali o to, abychom měli roční schrnutí eh, loni komise tento přehled zveřejnila. Nakonec to bylo mm, sice pozdě, ale aspoň tak. My jsme si však tento přehled nemohli prostudovat, protože, protože jsme je nedostali v původních jazycích. Já například nehovořím česky. Takže si myslím, že tyto kontroly by měly být opravdu vylepšeny. To to se dělo za poslední rok, nikdo o tom nehovořil, máme k dispozici nové finanční nařízení a otázka zní, jak to vidí účetní dvůr, jaký dopad bude toto nařízení mít. Jaké zlepšení se očekává od tohoto nařízení, jelikož eh, parlament na tom pracoval dlouho, aby se zlepšil postup, aby se dosáhlo zjednodušení, výsledky by se měly dostavit. Bylo by dobré, kdyby se dostavili a bylo by dobré, kdyby k tomu zazněly určité připomínky. Jaký byl dopad nebo jaký je pravděpodobný dopad? Pro parlament je nové finanční nařízení velmi důležité a vždycky je potřeba Eh, to kontrolovat, protože 80% se vynaloží v členských státech a někdo by za to měl nést politickou odpovědnost. Demokracie je odpovědnost. A parlament si přeje, aby členské státy předkládaly eh, takovéto přehledy na, na odpovídající politické úrovni, ať už je to na federální úrovni, v případě federálních států, anebo jinak. Každopádně někdo by měl nést tuto politickou odpovědnost. A my víme, že některé členské státy už tak činí v průběhu let. To bylo velmi důležité téma pro tento parlament a my jsme naše stanovisko zopakovali v novém finančním nařízení. Principiálně bylo naše stanovisko akceptováno. A já si říkám, jestli by nebylo bývalo dobré, aby účetní dvůr uh, Eh, provedl analýzu toho, zda tyto konkrétní čtyři členské státy vykazují lepší výkonnost než ty členské státy, které se k tomuto kroku nepřiklonily. Eh, zajímalo by mě, jestli se účetní dvůr domnívá, že to tedy pomohlo. Já nejsem vůbec spokojen s výsledky zprávy účetního dvora. Myslím si, že před příštími volbami. To není vůbec eh, dobré znamení. Máme rok a půl a jak můžeme jako parlament vysvětlil, že, vysvětlit, že každý rok probíhá to samé. 18 let po sobě je to vždycky stejné, že zpráva účetního dvora je negativní. Takovou tu otázku si musíme klást. Můžeme tedy pokračovat tímto způsobem, když výsledky jsou stále negativní, můžeme dále dávat další a další šance komise? Kolega Stas za zelené. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat účetnímu dvoru za jeho práci. Samozřejmě nemohl jsem si přečíst celou zprávu, ale na první pohled to vypadá jako opravdu důkladná analýza a také, myslím, jak se didakticky za to velmi užitečné, jsou tam přehledné tabulky. Pane Caldero, už jste mezi nás přišel tolikrát, přicházíte k nám každý rok a obvykle slycháme to tež. E, váš projev je vždy stejný. Samozřejmě za to nemůžete vy, naopak, ale už mě to začíná, e, už mě to začíná trošičku otravovat. Opravdu tady nedochází k žádnému pokroku. A co je nyní opravdu zlé, alespoň jak to vidím já, je, že jde o první eh, rozpočtový rok, první úřední rok, kde komise nese plnou odpovědnost. Před rokem jste mohli říct jenom část toho rozpočtu, no eh, tam chyběli komisaři, ale tady tentokrát jde o velice důležité udělení absolutoria. Je to poprvé, kdy tato věc je plně v rukou druhé Barosovy komise. E, když jsem poslouchal pana komisaře Šemetu, musím říci, pane Šemeto, máme velmi dobré vztahy, velice často přicházíte na zasedání našeho výboru, ale ve vaší dlouhé dnešní prezentaci jsem si říkal, opravdu, jak jsem vás poslouchala, říkal jsem si, zda vy a vaši kolegové komisaři žijete v reálném světě. Říkáte, že jsme na správné cestě. No dobrá, ale čísla, která vidím já ve zprávě EOD rozhodně nesvědčí o tom, že bychom se ubírali správnou cestou. V roce 2006 byla chybovo 7,3%, v roce 2009 3,3%, ale tento klesající trend se zastavil. Řekl jste, že jsme po 4%, ano, 3,9%, ale mezi roky 2009 a nynějškem, to znamená navýšení o půl procenta, takže tomu já neříkám správná cesta. Ve zprávě EUD čtu, že mezi politické oblasti s velkou chybostí patří životní prostředí, rybolov, zemědělství, regionální politika, doprava, zaměstnanost, výzkum a vývoj. To je v podstatě celý rozpočet. To máme vyjmenován celý rozpočet. Ano, ve dvou oblastech, eh, a kolegové je explicitně zmiňovali, došlo ke zlepšení uchybovosti ve srovnání s minulým rokem. Zemědělství 2,3 rozvoj venkova. Ano, to jsou důležité oblasti. Tady je jasná vazba na členské státy a 1,3 výzkumu vývoje, to je také důležité a to je věc komise v tomto případě. Tady, a kde je chybovost vysoká? Doprava 6%, to je opravdu vysoké číslo. A souhlasím také se slovy pana Moldera, pokud je odpovědnost členských států. Vy jste to také zmiňoval, pane komisaři. A ve zprávě EUD je to naprosto jasně řečeno. Uh, Regionální politika 60 všech detekovaných chyb měly zjistit členské státy a stejné zjištění jsme slyšeli v loňském roce, takže zde také nedošlo k žádnému posunu. A v rámci naší spolupráce s panem zpravodajem v tomto roce, a opět navazuji na pana Moldera, je třeba hledat určitou metodiku, určitý pracovní postup. Parlament se před pár lety pokusil přiměl členské státy, aby nesly politickou odpovědnost. Vyzkoušeli jsme už všechno, abychom tohoto dosáhli, ale zatím se nám nedaří. Já si myslím, že toto musí být naším hlavním cílem, také v rámci udělání absolutoria. A u tohoto absolutoria nemůžeme jak si vinit komisi z nedostatku, pokud víme, že v decentralizovaném řízení se členské státy dopuští takových chyb. A myslím si, že tady toto musí být naším úkolem v rámci aktuálního postupu udělování absolutoria. Potřebujeme, aby nám eh, komise řekla ve velmi praktické rovině, jak je možné snížit chybovost, zvrátit ten vzrůstající trend a potřebujeme proto stanovit také eh, nějaký časový termín, časový limit a poté se zaměřit na radu a jasně říci, aktuálnímu předsednictví rady, až mezi nás přijde za pár týdnů, musíme položit otázku v rámci postupu udělení absolutoria, že je třeba tuto věc řešit a přistupovat k tomu opravdu seriózně. Já už jsem eh, tuto věc zažil mnoho let po sobě. Komise rada přicházejí, nikdy to neberou vážně prostě to berou jako formální, formální řízení, ale tak to vypadat nesmí. Pokud vezmeme odpovědnost členských států a rady, tak jak, je, tak jak se to promítá do, do zprávy EUD, tak až sem zástupci rady přijdou, musíme říci, že členské státy musí také reálným způsobem přispět k dosahování cíle snížení chybovosti Eh, nesmí to být pouze pohé formální nesmí to být pohá formální snaha. Já jsem tedy eh, tu zprávu se nemohl přečíst celou. Eh, dostal jsem se k ní včera večer, bohužel jsem ji nenalezl v mailu, jak bylo slibováno, takže musím to ještě teprve podrobně projít. Děkuji, to je moje prvotní reakce. Děkuji. Děkuji za GUE je tady Seren Zondergaard. Øh, tak øh, for ordet, øh, mange tak til, til Děkuji. Děkuji i účetnímu dvoru za předložení zprávy. Mám na srdce tři otázky. A pak mám obecnou připomínku, kterou bych rád zmínil. První otázka se týká výrazu, který byl použit prezidentem účetního dvora. Anglicky je to nadměrné vykazování nákladů jako problém. To je eh, zajímavý pohled na věc, zajímavý přístup, zvláště pokud se tomu říká chyba. Já bych rád, kdybyste nám trochu nastínil, o jakých případech se jednalo a v jakých případech došlo k tomuto nedostatečnému vykázání nákladu? Pokud hovoříme o skutečné chybě, tak někde dochází k nadměrnému vykazování nákladu a na jiném místě by mělo být nedostatečné vykazování nákladu. Pak, když dochází k systematickému postupu, tak je to úmyslný pokus získat více prostředků, než kolik je přípustné? To je moje první otázka. Druhá otázka se týká Evropského rozvojového fondu. Máme zde přílohu a na základě těch podmínek, které jsou zde uvedeny, jsme konstatovali, že chyby narostly ze 3,4% na 5,1%. A já bych rád, kdyby se podařilo vyjádřit k tomu, jaký dopad má tento dramatický nárůst, pokud jde o Evropský rozvojový fond. Třetí otázka, ta se týká oblasti zemědělství. Pokud jde o zemědělství, tak jsme zaznamenali docela významné navýšení chybovosti a podle informací, které mám já k dispozici, a rád bych, abyste to potvrdil, se zdá, že co se týče zemědělství, a zvláště v roce 2011 docházelo k navýšenému počtu kontrol. A pokud toto platí, tak by mělo platit, že ve chvíli, kde dojde k navýšení kontrol, tak dojde k navýšení případů chyb a já bych rád, kdybyste se mohl vyjádřit právě eh, k této souvislosti mezi počtem kontrol a počtem chyb. Zde z toho vyvodit nějaké závěry, prosím. A také bych rád, jestli to lze případně uplatnit i u jiných oblastí. Zda jsou další oblasti, kde jsme zaznamenali vyšší počet kontrol a také otázka zní, jestli tedy v těchto případech došlo k navýšenému zjištění chyb. Pak mám připomínku obecné povahy. Od roku 2006 do roku 2009 jsme zaznamenali snížení chybovosti. A komise se hlásila k tomuto eh, výsledku. Zdálo se, že je to díky krokům, které komise uskutečnila, tak toto aspoň komise prezentovala a já bych rád, abychom komise pochválili za to, kde se to zaslouží, ale v roce 2010 se ten trend obrátil. A komise tvrdí, že šlo o nahodilou událost, že to byl jen jeden jediný rok a že to nelze přičítat žádné konkrétní události. A potom v roce 2011 jsme zaznamenali další vývoj eh, negativním směrem, takže má otázka zní. Jde o nahodilou událost, o náhodu, anebo jsou v tom jiné faktory a komise za to zodpovídá, tak jako se tedy hlásila k odpovědnosti tam, kde docházelo k pozitivnímu výhledu. Jak říkal pan Maldr, příští rok bude rozhodující. A pro nás je důležité, aby se parlament mohl obrátit na své voliče a mo, jak jim vysvětlí, že po tři roky za sebou se situace neustále zhoršovala my jsme nyní konfrontováni s situací, kde se zdá, že to není jednotlivá záležitost. Vypadá to, že to je souvislý jev, který se objevuje už 18 let a my to musíme tedy po druhé zvážit. Pokud se máme totiž obrátit na naše voliče a chtít jim vysvětlit, že tři roky za sebou dochází k problémům s našimi závěrkami, tak je potřeba to nějak vysvětlit a něco s tím udělat. Děkuji. Vielen Děkuji. Pan Epping a potom paní Andrasen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Dovedu si eh, představit, v jaké pozici pan Šemeta, protože pan Kalas, jeho předchůdce, měl na starost také rozpočtovou kontrolu. A já si pamatuji, že pokaždé, když jsme se takto jednou za rok scházeli, Já jsem pracoval v kabinetu pana Kalese, báli jsme se eh, této diskuze těchto otázek na tělo v parlamentu a nic se nezměnilo od té doby. Eh, dochází tedy k nárůstu chybovosti, rozdíl mezi oblasti a oblasti závazku. Ehm, tento rozdíl se také prohlubuje a rozpočtový výbor našeho parlamentu si přeje více Evropy, více peněz a více pravomocí přenášených na Evropu a poté na sebe bereme závazky, které následně nedokážeme plnit. Na konci loňského roku byl v rozpočtu přebytek 1,5 miliardy, v roce 2010 to bylo 4,5 miliardy. Zdálo by se tedy, že Evropská unie nemá netrpí nedostatkem prostředků. Já se, já se proto táži, proč chceme neustále navyšovat rozpočet, když ani rozpočet nedokážeme řádně plnit, tyto prostředky čerpat. Když se podívám na eh, chybovost, eh, jak se objevuje ve zprávě dvora, stále se situace nezlepšuje. Vezmeme-li chybovost u rozvoje venkova a environmentální politiky, tam je výrazná. To jsou velmi důležité body pro komisi. A Myslím si, že to určitě nezapadá dobře s tím cílem 2% chybovosti u energetiky, dopravy a dalších eh, těch eh, stěžených iniciativ Evropské unie z čistěžních oblastí. Tyto politiky bohužel se opírají velkou byrokracii, byrokratické struktury. Není snadné na bruselské úrovni rozhodovat, co se má dít v té či oné eh, části Eh, určité členské země. Tady se z Bruselu snažíme řídit z centrální úrovně eh, dění v členských státech. Já si myslím, že jsme možná dospěli eh, na hranice toho, co je reálné, co je proveditelné. A v této souvislosti bych možná nadnesl jeden dotaz, pokud je o rozvojovou pomoc a Evropský rozvojový fond. Tam máme chybovost cirka 5 a já si říkám, já se táži, jak reagovat v oblasti rozpočtové podpory. Například eh, Evropský rozvojový fond eh, provádí rozpočtovou podporu i u zemí, které nemají zrovna dobré zkušenosti v oblasti eh, řádné veřejné zprávy, jako příklad ho uvést Haiti, takže provádíte nějakou kontrolu nad tím, zda ty prostředky jsou řádně vynakládány, nebo pouze kontrolujete, zda ty prostředky byly do země zaslány podle plánu, anebo opravdu provádět reálnou kontrolu nad implementací projektu a dosahováním eh, kýžených výsledků. Děkuji, pane Penko, není paní Andreasen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda připomenula, v jakém kontextu vedeme tuto diskusi o eh, výroční zprávě EUD. Dnešní doba je časem krize a komise a parlament žádají 7% navýšení pro rozpočet na rok 2013 a zároveň žádají, respektive žádáme 5% navýšení pro příští víceletý finanční rámec. Eh, eh, diskutovali jsme již o chybovosti, ale já se také zaměřuji na eh, častost, četnost výskytu chyb. Je opravdu znepokojivé, že 50 operací transakcí v největší části rozpočtu má velmi eh, vysoký výskyt chyb, více jak 50 Zaznívá, že odpovědnost nesou členské státy, ale s tím já nesouhlasím. Já se domnívám, že je to komise, která nese tu nejvyšší, nejzastší odpovědnost, protože komise má možnost zastavit platby, pokud dochází k nesrovnalostem, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti. Daňoví poplatníci vkládají prostředky do rukou komise a je to právě komise, která má pravomoc prostředky dávat k dispozici nebo naopak jejich čerpání pozastavit, pokud nejsou čerpány řádně. Já bych se ráda dotázala pana Koldyry, zda eh, v analýze či v kontrole eh, operací byly identifikovány situace, kdy komise eh, opravdu pozastavila platby v případě nesrovnalostí. Mnoho toho bylo řečeno o tom, že chybovost nerovná se podvod. Pro mne, eh, pro mne vykázání eh, údajů, pardon, výdajů, které nejsou způsobilé, je podvod. Ve členském státě by to znamenalo, že daný člověk jde do vězení. Takže mohou mi prosím naše auditoři říci, zda toto je jejich názor, zda se opravdu domnívají, že chybovost nerovná se podvody? Také zaznělo, že řídící prohlášení ze strany členských států představuje řešení. Já s tím nesouhlasím. Členský stát jako takový nemůže přebírat odpovědnost za výdaje, které jsou eh, řízeny Eh, různými orgány v rámci země, uvnitř země. Já si myslím, že tím řešením by bylo to, aby tento parlament konečně odmítnul udělit absolutorium komisi. A na závěr ještě pan Caldeira hovoří o eh, věrném eh, zobrazení situace v učednictví. Já bych chtěla mít jistotu, že skutečně do věrné zobrazení, pravdě zobrazení, protože na konci roku 2011 nám komisař odpovědný za rozpočet řekl v únoru že eh, v rozpočtu chybí 11 miliard a v Dubnu nám řekl, že je tam eh, přebytek 1,5 miliardy. Já jsem ještě nezažila v žádné organizaci, aby rozdíl mezi bilancí v rozpočtu byl tak velký eh, po uplynutí dvou měsíců. Také bych ráda upozornila, že ve zprávě za minulý rok nebo z minulého roku, respektive jste zmiňovali nekvalitní výkaznictví o předfinan- vykazování předfinancování. E, v té vaší poslední výroční zprávě o tom žádná zmínka není, takže pokud byste nám k tomu mohl něco říci, pane Caldeiro. Děkuji, paní Andrásen. E, ty otázky se nám tady hromadí a ještě máme dva řečníky a potom dáme slovo přítomným hostům, aby na ně odpověděli. Teď má slovo Ingeborg Gressle. Děkuji pane prezidente. Já musím říci, že ta letošní zpráva je velmi zajímavá a jak už říkal můj kolega Piper, tak je transparentnější než v předchozích letech. Já se teď pokouším zjistit, jestli eh, už v loňském roce v té zprávě bylo uvedeno to zdraví ve venkovských oblastech. Já vím, že každý rok eh, se účetní dvůr mění ty své vzorky Eh, že se neustále eh, směšují, směšuje to sdílené řízení s tím eh, jednotlivým řízením a to je pro nás trochu nepříjemné, takže já se snažím sestavit přehled toho, co se všechno přes ty průběhu těch let měnilo, a protože to nám tu transparentnost spíše zhoršuje, než zlepšuje, ale já se k tomu ještě za okamžik vrátím. Mám několik otázek když se podíváme na strukturální fondy a na energetiku a dopravu, tak i tady eh, je tady směšování těch eh, modelů eh, řízení. I to nám trošku komplikuje posouzení, ale není to jenom v těchto oblastech, je to i v jiných oblastech v interní politice, ve výzkumu. Tady je to samé. U soudržnosti je potřeba konstatovat výrazné zhoršení, ale to úplně tak nevyplývá z té vaší zprávy. Každá eh, pátá platba u Fondu soudržnosti je prostá chyb. Pouze každá pátá platba je tedy bezchybná. Mm, loni to bylo 75% a já si myslím, že je správné a důležité, vzhledem k tomu, že mm, v některých zemích je ta krize velmi hluboká, že bychom měli zkoumat, jak eh, funguje řízení Eh, prostředků z Fondu soudržnosti, protože eh, ty se mohou dále zhoršovat. To je tedy jeden bod. Byla bych ráda, abyste nám eh, poskytl podrobnosti o Fondu soudržnosti. A dále, kdybyste také mohl říci, proč se to tady neustále směšuje, ty modely řízení, protože... A potom jde o RAL. V některých případech poskytujeme 100%, 100% spolufinancování ale já si myslím, že v některých případech je to eh, znepokojící, protože tady někdy jsou eh, vysoké eh, požadavky, tak vysoké to ještě nikdy nebylo. A kolikrát už jako není vůbec potřeba nějaké spolufinancování ze strany členských států. A já se tedy chci zeptat, jestli ty vysoké míry RALS jsou, kým jsou způsobeny, proč ty prostředky nejsou efektivně využívány. A potom jde o externí audity, ty, ty by měly hrát eh, velkou roli v, eh, v kontrolách a mě trochu frustruje, že více než eh, polovina kontrolovaných plateb byla, nebo těch transakcí byla chybová. 25 jste přeskoumali, 14 bylo chybových, takže polovina. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se vůbec můžeme spolehnout na ty výroky auditorů nebo ty jejich, jejich potvrzení, protože to jsou eh, ty eh, kontrolní mechanismy, které by nám měly zaručit, že všechno, co nám je předkládáno, je skutečně pravda. To je všechno, děkuji. A na, jako poslední je na řadě kolega Balčitis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Stejně jako my kolegové, chci poděkovat EUD za tuto výroční zprávu. Bylo by možná dobré ten dokument mít k dispozici o něco dříve. Nebylo úplně snadné eh, připravit se na eh, toto jednání, zanalizovat celou zprávu a pochopit, pochopit v čem eh, vězí hlavní problémy v tak krátkém čase. Můj dotaz eh, bude směřován na předsedu četního dvora. Podíváme-li se na údaje obsažené ve výroční zprávě a také v předchozích zprávách, zajímá mě spolehlivost těchto údajů. Počínaje rokem 98 nám Evropská komise říká, že nemůže získat spolehlivé údaje od členských států a proto tedy nemůže nést odpovědnost za údaje poskytované komisí. To dává vzniknout dojmu, že členské státy eh, jsou jaksi neochotny poskytovat informace pojící se eh, k podvodům. Souhlasím s kolegy, kteří to zmiňovali. Hovoříme-li o definici chyby, je zde velmi malý rozdíl mezi chybou a podvodem. zvláště pokud už bylo započato eh, trestní stíhání. Myslím, že bychom měli vít eh, z hlavního eh, principu, či z hlavních principů, kterými, kterými se bude řídit evropský rozpočet v nadcházejícím víceletém období. Když jsme my přistupovali k Evropské unii, naším hlavním přáním bylo odbourat nedostatky v našem vlastním státě, při využití za podpory tedy a finanční podpory Evropské unie. Nicméně podpora, finanční podpora EU v členských státech představuje eh, nějakých 5 až 10 národního rozpočtu. Je třeba tedy zaměřit se na, tuto, na tyto prostředky z EU. Výroční zpráva, o které zde dnes diskutujeme, obsahuje tvrzení, že ve srovnání s rokem 2010 riziko chyby vzrostlo ze 400 milionů na 2 miliardy eur. To jsou obrovská čísla, která svědčí o tom, že Ačkoliv chybovost vzrostla pouze marginálně, ve výsledném finančním objevu, objemu to představuje, toto procento představuje obrovské částky. Domnívám se, že bychom měli také centralizovat eh, pravidla pro nakládání s evropskými prostředky daleko větší měrou. Jasně vidíme, že velmi často po volbách v členských státech nastoupí nová garda a v některých sektorech se těm novým lidem těžko zvyká na komplikovaná pravidla, komplikované předpisy. Proto bychom již nyní měli začít hovořit o tom, jak využít podpory EU. Evropská komise by měla nastolit své, svoji vlastní představu a to by nám možná umožnilo vyhnout se problémům, o kterých tu hovoříme již 18. rok po sobě. Děkuji, pane Balčitisi. A nyní mi dovolte, abych eh, dal slovo panu prezidentovi Kalderovi a panu komisaři eh, Šemetovi. Chci se nám tak, který z vás chce začno, začít jako první. V jakém pořadí by to bylo lepší, takže asi vy, pane prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád za všechny vaše poznámky a připomínky a otázky, které eh, souvisejí eh, s naší zprávou. Já eh, bych chtěl v první řadě říci, že některých, od některých jsme byli chváleni za transparentnost a od některých za nedostatek transparentnosti. A my eh, se samozřejmě snažíme vyhovět eh, vašim eh, požadavkům a zajistit co největší transparentnost a také srovnatelnost těch údajů v historickém pohledu. Snažíme se o to, myslím, že se nám to podařilo, ty změny popsat takovým způsobem, který bude transparentní, který umožní srovnání a který také usnadní tomuto výboru eh, posuzování a, a pochopení problému v těch původních politikách a v té politice zemědělství. U každé změny je samozřejmě musíme popsat, jaký je finanční dopad a jak, eh, eh, jaký to bude mít dopad na budoucnost a já si myslím, že v tom postupujeme transparentně. Fakt, že platby jsou teď v pátém roce programačního období, samozřejmě eh, mají eh, svůj dopad, nicméně eh, v tom celkovém srovnání, a tady musím souhlasit s panem Stásem, a opakuji se už po páté, já se dívám eh, vždycky na své předchozí projevy na vašem výboru a zjišťuji, že se neustále opakuje. Eh, říkám tady už po páté eh, jménem účetního dvora, že potřebujeme mít jednodušší programy s jasnějšími cíly, lehce měřitelné výsledky a mechanismy na kontrolu nákladů. To je naše přání a objevuje se to ve všech našich sektorových návrzích, které se teď diskutují v oblasti zemědělství, u eh, regionálních a kohezních fondů a také v dalších oblastech. A to je eh, tedy náš názor, který se objevuje ve všech těchto stanoviscích. Tedy neustále hovoříme o tom, že je potřeba posílit dozorčí roli komise, že musíme jasně aplikovat korekční mechanismy a také že musíme mít efektivnější mechanismy na kontrolu nákladů ve finančních nástrojích, protože to jsou všechno ty eh, oblasti, které souvisejí s budoucím eh, využíváním prostředků. V našem stanovisku o eh, novém finančním nařízení jsme také jasně konstatovali, že existuje potenciál tom eh, současně platném finančním eh, nařízení. A já musím říci, že k tomu nařízení připadlo několik prohlášení, které říkají, eh, které se vyjadřují k jeho obsahu, to je nějaká novinka. Komise předložila 4-5 prohlášení, je tak i rada a parlament, což znamená, že to jednání o tom nařízení nebylo úplně jednoduché a že instituce měly potřebu vyjasnit, jaké je jejich stanovisko a jakým způsobem se ta pravidla mají aplikovat. Musíme tedy počkat na výsledek těchto jednání a dokonce i to zjednodušení o veřejných zakázek. My jsme loni k tomu také předložili své stanovisko. týkající se zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek. A i tam hovoříme o tom, že je potřeba ta pravidla zjednodušit, ale přitom dodržovat eh, základní principy jednotného trhu. Pan Mulder poukázal na to, eh, že bychom si měli udělat představu o tom, co nás čeká nebo co máme čekat od nového finančního nařízení. Měli bychom si ale počkat na to, jak se domluví ti jednotlí sektoroví regulátoři. Je tady určitý potenciál, ale musíme si na výsledek počkat. Také jste říkal, že pokud budeme aplikovat korekční částky, tak ty chybovosti by vypadaly jinak. Já bych ale s tím byl opatrný, protože finanční korekce souvisejí s platbami k eh, minulých letech a ne v tom eh, daném roce. A já bych byl rád, kdyby to tak bylo, bohužel se to týká těch předchozích let. prostě platby pocházejí z těch let předtím, ale ne z roku 2011. Takže my to bereme na vědomí. Myslím si, že je velký pokrok už jenom to, že komise tyto informace zveřejňuje. A když se podíváte do další zprávy, tak jsou tam uvedeny výhrady našich generálních ředitelů, které jasně eh, identifikují eh, problémy. Musíme na tom ale dále stavět a držet se toho vytyčeného směru. Dále tady zazněla otázka, proč těch chyb je tolik v zemědělství a v rozvoji venkova. Z čeho to vyplývá? Na to se ptal pan Piper na začátku. Myslím, že to vysvětlení najdete v naší zprávě. Eh, ty platební systémy v těchto oblastech se nesprávně aplikují a nevedou k odhalování eh, chyb. A ten jednoduchý eh, kolikrát dojde k pochybení v té první kontrolní instanci, kde ta platební agentura by měla prověřovat projekty v oblasti podpory venkova. Souvisí to se selháním první linie obrany, která je ve členských státech. A ty by měly bránit finanční zájmy Unie. Samozřejmě, že důležitá jsou také pravidla členských států. Máme systém založený na způsobilosti nákladu, ale ty podmínky způsobilosti nejsou stanoveny na um, úrovni EU, protože každý stát si vyvíjí vlastní kritéria nebo podmínky způsobilosti. A to přirozeně dodává na složitosti. A když se podíváme na návrhy pro příští finanční rámec, tak už tam vidíme, že se tam eh, plánuje šest úrovní legislativy. Takže je to zjednodušení, eh, záleží na českých státech, na radě, na parlamentu a byl bych rád, kdyby všichni začali dělat první kroky tímto směrem. Těch otázek eh, bylo mnoho, já eh, na ně mohu odpovědět také eh, písemně, pokud s tím budete souhlasit, ale chtěl jsem se tady ještě vyjádřit k jedné otázce. A sice, jestli více kontrol znamená více odhalených chyb. Já nevím, co je pozadí vaší otázky určitá souvislost tady asi bude, ale ale v zemědělství to tak úplně není. Protože kdyby těch kontrol bylo více, tak by to vedlo k prevenci, k odhalení těch eh, pochyb, eh, těch my spíše dospíváme k závěru, že ty kontroly nejsou prováděny správným způsobem. A e, vracím se tím k problému zalesněných, e, zalesněné půdy. Tedy pokud nejsou ty registry nebo katastry v členských státech e, aktualizovány, pokud uvádějí pastviny tam, kde je vlastně les, tak na základě toho mohou být vyplaceny platby, ale členské státy zase musí provádět 5, 5% nebo kontrolovat 5% těch Eh, plateb, takže jednou za 20 eh, let se asi dostane na ty jednotlivé pastviny, takže se to tam nějak projeví. Ale ta, to základní chyba je v tom, že členské státy nemají aktualizované eh, systémy. A z toho potom plynou ty chyby. To, že platební agentura kontroluje projekt na místě, kde má být nějaká budova, která není způsobila pro financování a řekne ano, že tu budovu je možné takto financovat, tak to ukazuje na slabiny kontrolních systémů. To jsou důvody, proč ta výskyt chyb je vyšší v oblasti podpory venkova. Je to proto, že ty kontrolní systémy nefungují tak, jak by měly. A i tam, kde jsou prováděny kontroly, tak ty kontroly nejsou prováděny správně. Takže více kontrol neznamená automaticky více chyb. A to musím mít na paměti. EDF. To jsme jasně popsali v naší zprávě. Ty důvody, které vedly ke zvýšení Eh, výskytu chyb, jsou tam jasně popsány. Generální eh, ředitele mají za úkol zajistit eh, správné finanční řízení a můžeme také uvést konkrétní příklady z terénu, kde naše kontroloři se vydali na místo a tam museli konstatovat závažná pochybení. To znamená, že když v tom konkrétním roce ve vašem vzorku máte chyby s vyšším dopadem, tak to potom má vliv na tu celkovou míru chybovosti. Ale i tady si myslím, že naše stanovisko je velmi jasné. Paní Andresen také eh, se ptala na četnost eh, chyb. My jsme to porovnávali v některých oblastech to tak skutečně je, v některých ne, ale důležité je, když hovoříme o četnosti chyt, abychom jasně věděli, co to znamená a abychom to nesměšovali s například s těmi nejvíce pravděpodobnými chybami. Ta četnost je měřítko vyskytnutých problémů v daném vzorku. Některé mají eh, velký dopad, některé méně významný dopad, ale pořád jsou to chyby pokud to je v nějaké průmyslové výrobě, eh, třeba v eh, automobilovém průmyslu, tak to znamená, že z x aut, které jsou zkontrolovány, tak určitý počet je zkontrolován, ale těch 44, ale to neznamená, že eh, všechny ty automobily budou mít špatně uložené motory. U některých aut ta chyba bude například v tom, že to zrcátko není správně nastavené. Ale je to číslo, které eh, vypovídá o četnosti. To, co asi důležitější, je finanční dopad hledaných eh, chyb, tedy jaký dopad to má na rozpočet. A tady to také lze kvantifikovat a měřit. A můžeme odhadovat, že posledních třech letech, a mm, trošku se to měnilo, protože ta populace není plně stabilní, protože ta populace je v podstatě jenom vzorek plateb a to se mění. Ale v posledních třech letech ten interval byl relativně stabilní. Ale tím nechci říci, že že ty provedené eh, korekce eh, za tento rok by mohly se snížit na 2%, to předpokládat nelze. Máme doklady o tom, eh, že komise zastavila platby a nařídila korekce, když odala chyby. Když se podíváte na naši zprávu, tak tam jsou příklady, kdy komise již obdržela zpátky ty peníze, které byly špatně eh, vyplaceny. To se týkalo například školení hrazeného ze sociálního fondu nebo v oblasti výzkumu nebo při těch nadměrně čerpaných eh, náhradách. A na závěr Eh, ještě několik otázek, které pocházely od paní Gresle. To se týkalo toho, proč ty externí eh, auditoři nejsou eh, spolehliví a jestli my se vůbec můžeme opírat o jejich stanoviska. My jsme to zdůraznili hlavně v těch oblastech, hlavně tedy v oblasti výzkumu, a kde auditoři neplnili eh, své úkoly, protože neodhalili problémy, které jsme potom tam nalezli my. A když se podíváte na naše příklady, tak eh, zjistíte, že u významných projektů eh, byly, bylo potřeba provést korekce, protože auditoři neposkytli správné informace. Takže komise by to měla vzít vážně, měla by úzce spolupracovat s těmi, kteří Eh, jsou součástí toho certifikačního procesu tak, aby ty informace, které komise dostala, byly spolehlivé. Potřebujeme však, aby nám přicházely spolehlivější údaje od členských států. Jak už zde zaznělo, to si myslím, že je předpoklad, který jasně z naší zprávy vyplývá. Musíme dále žádat komisi, aby stavila na tom, co už, čeho už bylo dosáhnuto, co se týče výkaznictví o výkonnosti, co se týče hlavně eh, účinnosti a hospodárnosti a co se týče spolehlivosti údajů, které jsou předkládány. A to záleží na členských státech, zda se podaří získávat takto spolehlivé údaje. Četnost je opravdu vysoká, k tomu, toho jsem se dotkl paní eh, Gressle, pokud hovoříme o soudržnosti, tak bychom to neměli zaměňovat s fondem soudržnosti. Hovoříme o kapitole energetika, doprava, kam patří Evropský sociální fond, fond soudržnosti a fondy na energetiku a dopravu. Takže když hovoříme o soudržnosti, tak nehovoříme konkrétně o fondu soudržnosti, hovoříme o celé této oblasti politiky soudržnosti, kterou naplňují členské státy a spadá tam i fond soudržnosti. Problémy, které se zde objevují, jsou podobné těm, které se objevily v jiných oblastech. Jednak došlo k prodlení na začátku. Oproti poslednímu období došlo k jedné změně. Komise v tuto chvíli musí dát oprávnění orgánům jednotlivých členských států k řízení prostředků. A když sledujete i v oblasti soudržnosti ten trend, tak zaznamenáte, že eh, zde dochází k této chybovosti. Když se podíváte na eh, Evropský sociální fond, tak zjistíte, že tento trend se takto naplňuje. A zároveň to vede k prodlením s platbami. To znamená, že tento trend se objevuje zvláště v oblasti strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Členské státy v tuto chvíli žádají o eh, náhrady vyšších částek. A to samozřejmě působí eh, problémy s cash flow v komisi. My však musíme dbát na to, aby údaje byly spolehlivé a abychom měli spolehlivé i e, rozpočtové prognózy. A členské státy vytvářejí tyto prognozy na následující rok a není to stejné, pokud se to e, učiní v lednu nebo v dubnu. V průběhu roku se vyskytnou různé opravy rozpočtu, komise to to zná nepochybně lépe než já. A proto bych nezaměňoval tyto dvě otázky. V tuto chvíli, pane předsedo, já myslím, že už jsem hovořil dlouho a jsem si vědom toho, že některé otázky nebyly zodpovězeny. Vyjádřím se k něm později písemně a předám v tuto chvíli již slovo. Děkuji. Eh, Děkuji, pane prezidente Calderon. Já vím, že musíte během několika minut odejít z naší schůze a proto mi dovolte, abych vám eh, abych se ještě vyjádřil k jedné myšlence, kterou jste zdůrazňovala, sice k tomu, že účetní dvůr už po řadu let poukazuje na to, že je potřeba, aby se změnilo finanční nařízení, aby ty postupy byly jednodušší, aby komise, ale především, aby také potom při provádění členské státy eh, se stanovovaly jasnější cíle. Mohli bychom společně s Getem eh, říci, eh, to je citát z Fausta, že člověk je člověkem, dokud vyvíjí úsilí, dokud se snaží. A my bychom se měli snažit, dokud ta míra chyb úplně nezmizí, ale to by asi nebylo úplně realistické. Měli bychom se hlavně z těch chyb poučovat. Měli bychom eh, si uvědomovat, že pokud se několik let po sobě ve vašich zprávách objevují zjištění, která nemají žádný dopad na eh, skutečnost, tak to asi znamená, že člověk eh, chybuje. Eh, to je lidské, ale pokud se určité chyby objevují neustále znovu, nebo že pokud v některých eh, oblastech nedochází žádnému zlepšení, tak bychom se na to měli podívat také z titulu politické odpovědnosti, kterou máme my jako parlament. V každém případě je zpráva účetního dvora velmi důležitým nástrojem, protože my nemáme možnost přímo se podívat na řízení konkrétních projektů. Proto je ta zpráva důležitým nástrojem i pro komisi, protože vedle té interní auditorské zprávy tím nabízí jiný pohled na eh, tu problematiku. A pan Caldera eh, zmiňoval eh, metodiku namátkových kontrol, která umožňuje určité věci odhalit, ale určité věci nikdy odhaleny nejsou. A já si myslím, abychom vždycky měli na paměti, eh, jakým způsobem ta metodika funguje. A myslím, že tady mohu jménem celého výboru vyjádřit názor, je, že pro nás tato zpráva účetního dvora, jakož ty zvláštní jednotlivé zprávy, eh, jsou velmi důležitým nástrojem a eh, jsou důležité pro naši práci, protože nám nabízejí to, nebo pohled na to, co je důležité pro daňového poplatníka a my samozřejmě ta zjištění, která jsou tam obsažená, použijeme v rámci udělení absolutoria, také v rámci těch jednání s radou o příštím finančním rámci. A já bych vám, pane Caldero, osobně chtěl poděkovat, ale také eh, bych chtěl poděkovat celému kolegiu účetního dvora za výbornou spolupráci. Takže děkuji, že jste mezi nás přišel. Äh, Pan eh, Caldera má další eh, důležitá jednání, ale teď je na řadě komisař eh, Šemeta. Tomu bych chtěl rád předat slovo a byl bych rád, aby se také vyjádřil k těm otázkám, které souvisely s prací Evropské komise, tedy jak komise přistupuje ke zjištěním a jak to promítá do své budoucí práce. Takže bych byl rád, pane komisaři, kdybyste nám řekl své stanovisko. Uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně a vyjádřit se stručně k jednotlivým otázkám. Těch otázek, které byl, přímo byly adresovány komise, nebylo až tolik. Jsou zde obecné otázky týkající se toho, jak vyhodnocovat chybovost a jak to vypadalo v roce 2011. Já mohu pouze zopakovat, že mám za to, že, tři, že chybovost 3,9% je dobrý výsledek, který ukazuje na to, že eh, si vedeme dobře. Zvláště pokud vezmeme v potaz to, že všechny programy běží a to rychlejším tempem. Když se podíváte na rok 2009 a chybovost 3,3, tak tam byly hlavně zálohy a velmi málo prozatímních a konečných pládeb. Takže samozřejmě rizikovost chybovosti je jiná u záloh, než jak to vypadá u konečných pladeb. Takže eh, v tuto chvíli to vypadá tak, že všechny programy už jsou předmětem prozatímních a konečných pladeb a my se přesto snažíme a daří se nám držet chybovost pod 4% a zároveň je potřeba vzít potaz eh, změnu metodiky účetního dvora, která rovněž přispěla k chybovosti, a to do výše žádná celá 1%. A zároveň je třeba vzít v potaz i to, že už se podařilo dosáhnout situace, kdy každé nové a další zlepšení je mnohem obtížnější, než jak tomu bylo před několika lety, kdy naše chybovost byla 7,3 nebo 6,9 Tehdy to bylo jinak. A je třeba si toto uvědomit tuto chvíli už se dostáváme až na samotnou mes možného dosažitelného pokroku. Další otázkou je, a my jsme to řešili s účetním dvorem, eh, otázka oprav a vracených prostředků. Je potřeba vzít potaz, že zpráva kontrolních systémů na úrovni komise je vždycky víceletá a zpráva účetního dvora, ta je výroční, takže je potřeba, když zjišťujeme ty opravy ve výši žádná celá 5% za rok 2011, tak ta částka je významná a já souhlasím s panem prezidentem Caldeirou, že nemůžeme se vždycky opírat jen o rok 2011, ale je to důležitý faktor. Jakmile se dostaneme k závěru víceletého rámce, tak tyto opravy budou najednou mnohem významnější, co se týče konečného vyhodnocení zbytkové chybovosti. A takhle já vidím celkovou situaci obecně. Já myslím, že také je třeba vzít potaz důležitost zlepšení v oblasti soudržnosti. Tam je zlepšení ze 7,7% na 5,1% eh, a s tím, že tempo čerpání a výdajů je mnohem vyšší, což je zásadní zlepšení. Zvláště v oblasti sociálního fondu už jsme eh, se dostali blízko mezi eh, vůbec chybovosti, blízko uh, míře podstatné chybovosti. A také bych rád upozornil na to, že je to zřejmě poprvé, kdy vyhodnocení rizika chybovosti v výročních zprávách našich generálních ředitelů se do značné míry shoduje s tím, jaké vyhodnocení provedl účetní dvůr, což znamená, že systémy se zlepšují, pokud jde o přípravu na to každoroční výkaznictví a každoroční přípravu závěrek a na to musíme poukazovat, i když máme uh, jednotlivé výhrady a chybovost se mohla zhoršit třeba v oblasti rozvoje venkova nebo v oblasti výzkumu a vývoje. V těchto oblastech platí výhrady, které zazněly a které už předložili i naši generální ředitelé. To není jenom výhrada jako taková. Pokud eh, generální ředitel vysloví takovouto výhradu, tak musí přijmout i akční plán k tomu, jak ten problém hodlá řešit. Jakmile je problém identifikován, jakmile se objeví v takovéto výhradě, musí eh, přijít na řadu také akční plán a Dále budeme určitě hovořit i o zemědělství a soudržnosti a výzkumu a vývoji a moji kolegové předloží detaily těchto akčních plánů, které předkládají těmto výhradám. To jsou akční plány, které generální ředitele přijali a pak pokud jde o, naši obezřetnost a sledování, jak byly pozastaveny platby, my nadále jsme velmi obezřetní a tento nástroj je velmi důležitý. Jakmile zaznamenáme problém v systému členských států, tak okamžitě pozastavíme platbu. V roce 2011 došlo k tomu 91krát celkově 2,6 miliard euro. To byla částka pozastavených pladeb. A ten rok 2012. Eh, ten ještě neskončil, ale už máme za sebou 89 případů a celková částka je 3 miliardy euro. To je částka pozastavených pladeb. To znamená, že zavedený systém v rámci tohoto finančního se své plody. Pak je zde otázka, co do budoucna. Já souhlasím s panem Gérem, že musíme věnovat více pozornosti eh, práce na úrovni členských států a je velmi důležité, že se zákonodáce shodli na eh, finančním nařízení. To myslím, že povede k zásadnímu zlepšení. Pan Mulder na to upozorňoval, ptal se na výhody finančního nařízení. Já si myslím, že ty výhody jsou jasné a významné. Budeme mít eh, výroční eh, prohlášení politické prohlášení, kontrolu nákladů, kontrolu rizikovosti, chybovosti v souvislosti eh, s těmito nastavenými systémy kontroly. Já si myslím, že finanční nařízení, tohle nové finanční nařízení přináší eh, zjevné vylepšení, ale nestačí to. Je důležité, aby jednotlivá ustanovení se projevila i eh, v sektorové legislativě, která se v tuto chvíli projednává, zvláště v oblasti například soudržnosti. A pochopitelně třeba otázka e, podmíněnosti. Na tu jste upozorňovali, jak se podmíněnost objevuje v nové legislativě, jak se objevuje v nových návrzích komise. To je téma, které se projednává na úrovni jednání eh, spoluzákonodárců. Také předkládáme eh, čisté finanční opravy, to znamená, že členské státy ve chvíli, kdy se vyskytne určitá chyba nebo určitá chybovost, na kterou přijde účetní dvůr, tak dojde k čistému snížení financování, což zastávajícího systému nebylo možné. Tento návrh je však eh, předmětem eh, různých výtek členských států v tuto chvíli a podle mého je důležité, aby, člen, aby parlament tlačil na to, aby došlo k schválení příslušných návrhů komise v tomto směru. Já to uzavřu tím, že poděkuji všem za debatu. Jako vždy komise poskytne veškeré informace ke hladkému fungování a průběhu udělení absolutoria. Já e, i moji kolegové s vámi budeme o jednotlivých podrobnostech jednotlivých kapitol jednat na následujících schůzích tohoto výboru. Já se těším na tyto následné debaty. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A v tuto chvíli dám slovo panu zpravodaji, panu Gajerovi, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Já nechci vůbec dlouze hovořit. Já bych chtěl poděkovat eh, účetnímu dvoru, Někteří jeho členové tady ještě jsou, někteří museli odejít, protože doprovázejí eh, prezidenta Calderu na tiskovou konferenci týkající se zveřejnění té výroční zprávy. Abych tedy chtěl poděkovat účetnímu dvoru za výbornou eh, práci, která nám eh, poskytuje hodně podnětů pro naše další úsilí o lepší rozpočtovou kontrolu výdajů EU chci poděkovat také komisaři Šemetovi za jeho vysvětlení určitě v různých, na různých krémích. Ještě budeme mít příležitost se o tom bavit eh, podrobně. Víme, že komise má zodpovědnost za velké bloky eh, výdajů a Určitě budeme mít příležitost ještě k těm jednotlivým blokům eh, společně prodiskutovat eh, připomínky účetního odbora. Děkuji kolegům za velmi intenzivní diskusi a těším se na naši společnou práci v průběhu udělování absolutoria. Děkuji. Tím jsme eh, uzavřeli tento bod související s prezentací výroční zprávy účetního dvora. Já ještě jednou děkuji všem zúčastněným a tím Eh, vlastně zahajujeme náš eh, postup eh, udělování absolutoria. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše stanovisko. Myslím, že budeme mít ještě v budoucnosti příležitost diskutovat o konkrétních zjištěních. Vím, že vy to určitě neberete, tuto zprávu na lehkou váhu a že v komisi se postaráte o patřičné, patřičné zohlednění. Eh, těch závěrů. Takže vám děkuji a těším se na příští zhledání. We have a, change in the, in the agenda because the report of the point uh, eight of the agenda, would uh, be if we have. Vážení kolegové, prosím, abychom e, pokračovali v naší schůzi. Okay. Yes, he's there. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, dass wir mit der Tagesordnung fortsetzen. Budeme pokračovat s naším programem. Zahajuji can follow uh, in the session that the discussions uh, are continued uh, in front of the room. Pokud potřebujete diskutovat, tak prosím diskutujte před sálem a ne v sále. Takže prosím odejděte, abychom mohli dále pokračovat v naší práci. liebe Kollegen und Kollegen, ich würde gerne die Sitzung... Budeme pokračovat. A teď se dostáváme k zvláštní zprávě účetního dvora číslo 6 roku 2012. Jde o pomoc a podporu poskytovanou Evropskou unii turecké komunitě na Kypru. Spravodajem eh, je pan Kalfin. A já bych ho tím požádal o úvod. Máte slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jde o zprávu, která kdy tedy EUD eh, vypracoval tuto zvláštní zprávu a vztahuje se to na značnou část evropské pomoci eh, Kypřanům na, tedy turecké komunitě na Kypru. Tento systém se opírá o usnesení a nařízení Rady přijaté v únoru 2006. Do posud bylo vyplaceno, poskytnuto o něco méně než 300 milionů eur formou pomoci na různé projekty. Rozsah zprávy EUD, že cílem zprávy EUD bylo vyhodnotit účelnost finanční podpory eh, kyperským Turkům. A myslím, že účetní dvůr eh, provedl velmi detailní studii situace. Eh, musíme si hned na počátku, že projednáváme-li, diskutujeme-li o podpoře eh, komunity kuperských tyrků eh, na Kypru, tak se s tím pojiné pouze otázky finančního řízení, kontroly, kvality výdajů a účelnosti výdajů, ale jak si jistě dovedete představit, je to téma úzce propojené na citlivé eh, politické záležitosti, závěry, rozhodnutí, jazyk používaný v různých dokumentech a podobně. A vidíme, že dokonce i EUD, eh, e eh, který samozřejmě řádě, řádně vykonává svoji práci, eh, v tomto případě musel řešit některé aspekty, které nespadají pod záležitosti čistě finančního rázu. Jak vidíte i ze samotného jazyka zprávy, je velmi obtížné činit zde paralelu s jinými programy Unie, Jde o prostě jedinečný, opravdu jedinečný program. K, k právním textům, eh, k trvalosti eh, projektu a vůbec celému vývoji na Kypru. A vzhledem k tomu, že toto nařízení bylo přijato v roce 2006 eh, jako dočasné, které mělo na pomoci znovu sjednocení Kypru. A jde o rozhodnutí, tedy, které bylo vedeno tímto cílem. Zpráva EUD, jsem si jist, že zde máme příslušného člena účetního dvora, který nám odprezentuje zprávu. Tato zpráva skytá eh, věrné vyhodnocení eh, projektů, které byly předmětem analýzy. Eh, účetní dvor shledal nedostatky, srovnatelné s jinými podobnými programy EU. Co ovšem činí tento program odlišným, je eh, opět, jsou opět politické souvislosti, politický kontext. Někdy je obtížné paralelně srovnávat a přijímat opatření, která jsou analogicky tedy přijímat opatření, která bývají přijímána jinde. Také pokud je o administrativní kapacity a zastoupení Evropské unie. Před časem nás tímto vysely otazníky, nyní eh, už tam máme pracoviště Evropské unie, Evropské komise tedy, eh, které sleduje, monitoruje plnění tohoto programu. Jde o součást eh, zastoupení EK na Kypru. Je zde tedy ta dočasná povaha věci, rozdělení ostrova. Eh, to vše eh, zavazuje evropské instituce eh, k tomu, aby nepoužívali jakékoliv mechanismy, které by představovaly uznání orgánů působících na území, které není pod kontrolou kyperské vlády. A toto vše činí tento program velmi složitým a také těžko hodnotitelným a kontrolovatelným. Vyslechneme si tedy zjištění, závěry a doporučení EUD. Já bych jenom rád upozornil na to, že je třeba přistupovat k tomuto případu jako opravdu specifickému, který se těžko porovnává s, jakým, s jakoukoliv jinou situací eh, implementací eh, programu EU eh, kdekoliv ve světě. V některých aspektech existuje paralela, například eh, s palestinskými územími, ale já bych opět eh, varoval před jakýmikoliv eh, přímými srovnáními s jinými programy EU. Takže tady musíme mít od začátku jasno v tom, že určitě nenalezneme dokonalý model a pokud tam jsou nějaké nedostatky, tak je nemůžeme řešit tím, že Eh, nutně tedy řešit tím, že budeme aplikovat opatření, která provádíme jinde ve světě. Myslím si, respektive chci poděkovat účetnímu dvoru a komisi, eh, konkrétně také komisi, která chci poděkovat za její snahu učinit tento program co možná neefektivnějším. Toto úsilí bylo vedeno již od roku 2006. Děkuji, pane Kalfine. Přeje se někdo z kolegů vzít slovo? Zdá se, že nikoli. Takže vás mohu informovat, že eh, lhuta pro poznací návrhy je 12. listopadu 2012 ve 12.00. Ano, a samozřejmě eh, chci dát slovo účetnímu dvoru. Za EUD zde máme pana Vorsoka. Eh, děkuji, pane předsedo. Já toho nebudu říkat mnoho úvodem eh, ke zvláštní zprávě číslo 6 z roku 2012 Evropského účetního dvora, protože eh, v dokumentech, které jste obdrželi, máte tuto zprávu vystiženou. Šlo o výkonnostní audit, který jsme provedli, tak abychom zjistili, zda komise řídí finanční podporu kyperským Turkům efektivně tento audit měl tedy odpovědět na tuto otázku a pouze na tuto otázku. Naším cílem nebylo stanovit, zda program jako celek eh, přispívá eh, k naplnění cíle znovu sjednocení Kypru, eh, sjednocení Kypru, ani jsme se nesnažili řešit širší otázky související s budoucností ostrova. Dospěli jsme k některým pozitivním závěrům. Komise se vedla dobře ve vypracovávání programů a jejich provádění za obtížných okolností. Prostředky byly vynakládány způsobem, které eh, odpovídaly cílům programu a bylo dosaženo některých pozitivních výsledků. Také, jako obvykle, jsme dospěli k některým méně pozitivním závěrům. Eh, jediný největší projekt šlo o eh, odsolňovací zařízení, pro mořskou vodu tedy eh, selhal a měli jsme pochyby o tom, zda některé z projektů jsou trvalo udržitelné, budou-li pokračovat poté, eh, co případně um, ustane finanční podpora z EU. A konečně jsme také vypracovali eh, řadu doporučení pojících se na různé možnosti, různé scénáře budoucího vývoje ostrova. Tolik tady k naší zprávě a s vaším svolením, pane předsedo, bych se nyní dotkl zrevidovaného návrhu zprávy z vašeho výboru, který nyní projednáváte. Nejprve chci poděkovat, poblahopřát zpravodaj jeho týmu za to, že eh, tak dobře naložil eh, s výsledkem práce EUD. Naše zvláštní zpráva číslo 6 z roku 2012 eh, se do značné míry věrně a přesně promítá do e, vašeho dokumentu, vašeho návrhu zprávu. Nicméně doufám, že mi proměnete, když upozorním také na tři aspekty, v nichž podle mého váš návrh zprávy jde nad rámec toho, co je obsaženo v naší zvláštní zprávě. Nejprve odstavec číslo 11 návrhu zprávy. Odstavec 11 stanoví, že parlament považuje za klíčové pro Evropskou unii a určila e, pomoci či podpory, vyjasnit otázku, eh, jaká populace eh, přesně eh, představuje kypersko-tureckou populaci. Podobná věc se objevuje v bodu ustanovení I. EU e nepřísluší dotýkat se politických aspektů. Zvláštní zpráva EUD, která pokud vím je podkladem podkladem pro vaši eh, zprávu eh, se týká pouze plnění nařízení číslo 389 z roku 2006 a toto nařízení nijak eh, nerozlišuje v tomto ohledu, tedy jak se zde ve vašem návrhu zprávy říká, nerozlišuje mezi komunitou kyberských Turků. Navíc část toho programu byla vyplacena jednotlivcům, například šlo podporu jednotlivých studentů, ale většina šla na podporu infrastruktury či jiným způsobem na společné blaho všech, kdo žijí v dotčeném území. E, druhá e, připomínka, odstavec 30 návrhu zprávy. Tam e, jako by se říkalo, že velké infrastrukturní projekty mají menší prioritu do budoucna než jiné typy podpory. Tady jde o stanovení priorit. Samozřejmě toto EUD nepřísluší, ale měl bych upozornit, že nic v naší zvláštní zprávě číslo 6 z roku 2012 eh, svědčí eh, o tom, že by infrastrukturní projekty podpořené z EU byly špatně zvoleny, eh, nedůvodně, ne, nedůvodné, či že by celkově velké infrastrukturní projekty byly nežádoucí. Naše zpráva toto neříká. Dokonce ani ten um, zkrachovalý projekt odsolnění mořské vody vlastně ta selhání tohoto projektu eh, představuje velký problém pro Kypr. O tom hovoří naše zpráva 140. Dále odstavec 31 našeho návrhu zprávy, pane předsedo. Eh, třetí problém. Tady se říká, že by eh, podpora EU měla podporovat několik bránit procesu znovu sjednocení ostrova. Žádný rozumný člověk by mohl vyjádřit nesouhlas s tímto tvrzením. Nicméně tento ostavec možná dává vzniknout dojmu, že zvláštní zpráva EUD indikovala, že eh, stávající finanční podpora od EU by mohla bránit znovu sjednocení ostrova. To by opravdu bylo nešťastné, kdyby vznikl takovýto dojem. Od samotného začátku eh, se EUD nikdy netázal, jak jsem, uvedl, jak jsem přesla úvodem, nikdy naše zpráva neřešila zda vynaložené prostředky přispívaly eh, k znovu sjednocení ostrova či nikoli. Takže tolik ode mne. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Samozřejmě jsem k dispozici, budete-li si to přát. Děkuji mnohokrát, pane Rostoku, za eh, vaše jednoznačné prohlášení za EUD. Eh, nyní mi sděluji, že tady máme zástupce generálního ředitele, ředitele SDG pro rozšíření, takže prosím, máte slovo, pane. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát panu Kalfinovi, zpravodaji, autorovi tohoto návrhu zprávy a chci také poděkovat účetnímu dvoru a zejména panu, a konkrétně panu eh, Vostokovi za dobrou práci na tomto nařízení, na této zprávě. Eh, jak zde již bylo indikováno, jde o obzvlášť složitou situaci, složitý úkol pro komisi, nespadá to do jakékoliv, jakékoliv z jiných kategorií pomoci, které EU provádí. Je to opravdu Eh, složité prostředí a musíme, eh, musíme se pohybovat ve velmi složitém politickém a právním rámci. Proto eh, vítám, že tyto skutečnosti jsou zohledněny ve zvláštní zprávě EUDA, také abych apeloval na parlament, aby postupoval stejně, abyste ve svém usnesení přivítali věrné a poctivé hodnocení situace ze strany EUD a potíže, na které složité prostředí, ve které musíme provádět nařízení rady. Pokud to tady bych měl schrnout eh, třemi body, to de facto rozdělení ostrova, eh, skutečnost, že pomáháme eh, znovu sjednocení ostrova, to je vlastně jediný cíl, jediný cíl nařízení a dále to, že občané kypersko-turecké komunity jsou zároveň občany EU. To jsou tedy tři důležité aspekty. My samozřejmě také reagujeme na slabiny, které se objevují ve zprávě EUD na celou řadu z nich, zmíním pouze tři. Za prvé jsme provedli streamlining eh, finančních a kontrolních eh, postupů eh, u úřadu, který pro nás spravuje tu finanční podporu přímo v terénu a mezi tedy ústředím Bruselu. Také jsme zlepšili koordinaci mezi úřadem v Nikosii a zastoupením komise, které má rovněž sídlo v Nikosii. A také samozřejmě se těšíme na rychlé rozhodnutí o délce smluv pro naše dočasné zaměstnance, zaměstnance nebo určitou, eh, což je velmi propojeno s návrhem komise pojícím se na příští eh, výsledky finanční rámec. Eh, další délka trvání těchto smluv by nám také umožnila tedy, by nám tedy usnadnila práci přímo na Kypru. Dovolte, abych se dotkl ještě několika specifických témat, velmi stručně, pane předsedo ta továrna na odsolení mořské vody, to byl tedy největší projekt, který jsme financovali, selhal. Selhal z důvodů, které jsou velmi dobře vystěženy ve zvláštní zprávě EUD. E, s tímto popisem nemáme žádný problém. E, velikost toho projektu byla dosahovala 28 milionů eur, což je vlastně roční objem našich výdajů na ostrově, takže to e, byl opravdu velký krok zpět, zpět vel, velký problém, ale pokud je o ponaučení, které jsme z toho mohli vyvodit, hledáme eh, alternativy, eh, jak pomoci vodospodářskému sektoru, který je pro ostrov klíčový. Bohužel nebude možné zachránit eh, tento konkrétní projekt, Aspoň tak to vidíme. Dále ta otázka trvalé udržitelnosti, prostě dlouhodobé udržitelnosti projektů, ve kterých se angažujeme, jak na to upozorňuje odstavec 60 zprávy. To je věc, kterou bereme velmi vážně eh, v kontaktech také s našimi partnery eh, z řad kyperských Turků. Eh, evidentně toto je věc, která je na nich v rámci jejich správního a právního rámce. Je musí provést určité kroky, tak abychom mohli pokračovat v některých projektech. EUD e také obrovně upozorňuje na nedostatek předvídatelnosti finanční podpory. Jak patrně víte, nařízení z roku 2006 sice eh, nevyprší, vyprší až v době eh, tedy vypořádání vyřešení, což doufám, doufáme bude brzy, ale není tam žádný Eh, žádné datum eh, ukončení platnosti, nicméně prostředky již eh, došly, proto komise se nyní každý rok musí snažit tedy získat prostředky od rozpočtového orgánu, především se čerpají z rezervy, což samozřejmě pro nás výrazně komplikuje situaci plánování a komplikuje předvídatelnost, protože každý rok závisíme na rozhodnutí rozpočtového orgánu. EUD toto také jasně jasně řeší, jasně na to upozorňuje. My se snažíme to řešit eh, v rámci víceletého finančního rámce. Eh, takovéto řešení by nám usnadnilo eh, řízení tohoto programu v krátkodobém i dlouhodobém hledisku. Já tady samozřejmě nechci, aby vznikal dojem, že chceme, aby ten program běžel déle. Naopak, čím dříve skončí, tím lépe, protože to bude znamenat, že se vyřešila situace na ostrově, Dále pokud je o návrh zprávy Evropského parlamentu, tady mohu hovořit velmi stručně, protože se bohu myslím připojit ke všemu, co říkal pan Bostok. Já bych uvítal, kdyby se parlament přidržel otázek, které se týkají skutečně výhradně eh, daného nařízení, aby do toho nevnášel další sice důležité prvky, ale prvky, které nemůžeme řešit my v kontextu uplatňování tohoto konkrétního nařízení. Eh, otázka osadníků na ostrově samozřejmě je klíčová, je to také součást jednání, která probíhají, ale není to věc, kterou bychom mohli řešit my v kontextu tohoto nařízení o finanční pomoci. To tež platí pro odstavec 30 a odstavec 31, které byly zmiňovány. Děkuji za pozornost. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. A v tuto chvíli bych požádal výbor bylo mi řečeno, že další zpráva by měla být další bod na programu, ale bylo mi řečeno, že bychom měli pozměnit program. Můžete si to prosím rozmyslet a pak mi řekněte, jestli máte nějaké námitky. V tuto chvíli budeme pokračovat v debatě o zvláštní zprávě. Zdá se, že se nikdo nehlásí o slovo, takže dám slovo zpravodaji, aby eh, naši debatu uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Bostokovi i zástupce generálního ředitele komise za jejich prezentace. Opravdu se domnívám, že nemáme úplně jasno v přístupu k této problematice. Musíme se držet dvou principů, které jsou zde velmi důležité. V prvé řadě musíme se držet zavedené terminologie Neměli bychom měnit to, co jsme už jednou zavedli v, rozhodnutí rady, v různých dokumentech parlamentu. Musíme se držet toho, na čem jsme se už jednou dohodli. To je jedna věc. Druhá věc je ta, a na to už upozorňovali moji kolegové, že se musíme soustředit na konkrétní otázky, které vyjádřil účetní dvůr. Pokud možno, bychom se neměli nechat rozptýlit eh, různými dalšími otázkami, které se určitě dovedete představit v souvislosti s touto zprávou. A toho bychom se měli držet při přípravě konečné zprávy, kterou vám předložím. K tomu, co říkal pan Bostok, eh, k velikosti eh, turecké komunity na Kypru. O tom se hovoří. A pokud se hovoří o hospodárném využití evropských prostředků, účelem využití těchto prostředků, tak velikost této komunity by mohla být relevantní. Pokud se domníváte, že relevantní není, tak i toto stanovisko vezmeme v potaz. Pokud jde o velké projekty, my jsme již uvedli, že největší projekt bohužel selhal. A to ne proto, že by se Evropská komise nedostatečně snažila, nebo že by došlo k dalším jiným pochybením. Tento projekt se nezdařil vzhledem k politickým potížím. A já musím říci, že komise mohla tyto problémy napravit, ale potom dodavatel zase ehm, odmítl, protože turecká armáda to neumožnila a v tu chvíli dodavatel řekl ne. Myslím, že komise se skutečně snažila, je to vynikající příklad a myslím, že je to uvedeno i v ve zprávě účetního dvora. Dále je tam problematika vlastnictví půdy. 78% vlastní kyperští řekové. Takže když hovoříme o těchto velkých projektech, tam, kde nemáme k dispozici příslušná oprávnění, tak eh, je třeba se soustředit na právní texty a politicky vnímáme Kypr jako jednotný stát i tam, kde vlastně stát není schopen vykonávat příslušnou kontrolu v některých oblastech. Takže u některých eh, velkých projektů tohle má svůj význam a u některých z nich také se budeme potýkat s příslušnými riziky. To totiž není jako jiný program, který se realizuje jinde na světě. Je to eh, jedinečný program a proto bych rád poblahopřál i komise za to, jak se snažila, co se týče otázek, jako je občanská společnost, historické památky, investiční památky, um, co se týče um, hledání pohřešovaných osob, což je další otázka, kterou jsme se zde eh, zabývali, tak v této oblasti jsme se potýkali s základním problémem Kypru a tak to bude i u jakéhokoliv dalšího velkého projektu. A proto si myslím, že bychom se měli soustředit na to, co se spatřuje jako účelné a hospodárné a co se považuje za efektivní. Já souhlasím s tím, co říkal pan Bostok. Mně nevadí, když eh, účetní dvůr zkoumá i další otázky, ale komise i účetní dvůr se nakonec musí zabývat tím, eh, co bylo základním cílem, a to je pomoc při znovu sjednocení Kypru. Hlavní doporučení účetního dvora bylo něco, na co upozorňuje i komise. V tuto chvíli existuje mechanismus, krátkodobý mechanismus pro poskytování pomoci kyperským Turkům. A účetní dvůr zvažuje i jiné scénáře znovu sjednocení Kypru. A já si myslím, že tohle opravdu není to pravé místo, kde příslušnou problematiku řešit. Já myslím, že nemůžeme zvažovat různé scénáře. Zde existuje určitá domněnka, určitý předpoklad, že bychom měli tuto záležitost vyřešit co nejdříve, ale myslím, že ničemu nepomůžeme, pokud budeme zde rozvíjet různé možné scénáře znovu sjednocení Kypru. Já myslím, že bude, musíme pracovat s předpokladem. S předpokladem, že ke znovu sjednocení může dojít. A jinak by tento celý program měl být neutrální. S předpokladem, že je to dlouhodobá záležitost. A já tedy vidím problém, kdy komise z toho odvíjí různé možnosti, scénáře, předpoklady. Na druhou stranu bychom neměli toto konkrétní téma v rámci tohoto programu brát tak, abychom automaticky předvídali, že to bude dlouhodobá záležitost. A tak toto i řeší účetní dvůr. Já myslím, že musíme dále používat nařízení 8, což je krátkodobý nástroj Zároveň však bychom měli eh, používat mm, financování, návaznost na financování MMF a návaznost na financování z rozpočtu. To je všechno přijatelné, ale neměli bychom to podmiňovat tím, zda to bude střednědobá záležitost, dlouhodobá záležitost, krátkodobá záležitost a neměli bychom to určitě navazovat na podobné eh, scénáře v jiných programech. Zde bychom měli opravdu postupovat velmi opatrně a opatrně volit slova, volit ta slova, na který jsme se ještě jednou dohodli a co to bude jen možné, bychom se měli soustředit na stanoveném cíli, který se objevil ve zprávě. Děkuji. Alfín. Děkuji, pane Kalfine. A teď zazněla stížnost, že jsem jednoho kolegu přehlédl. Pan Sonik se hlásil o slovo, takže jemu ještě slovo dáme, ale prosím všechny kolegy, kteří se chtějí vyjádřit ke Kypru, tak eh, se mi ještě jednou přihlašte, abych věděl, jestli jsem někoho ještě nepřehledl. Jinak dostane slovo pan Sonik a potom, pokud bude potřeba, tak ještě pan Kalfin na to bude moci zareagovat. Já jsem si vyslechl s velkým zájmem tuto prezentaci zprávy, zvláštní zprávy účetního dvora a také jsem si s velkým zájem poslechl hodnocení našeho zpravodaje. A z toho vyvozuji eh, následující závěr. To, co skutečně eh, v tomto okamžiku potřebujeme, je trvalost nebo udržitelnost eh, v této oblasti potřebují finanční nástroj, který bude dlouhodobý. Zvláště teď, když vyjednáváme o nových finančních pravidlech, tak bychom se tím měli zabývat. Myslím, že je těžké si představit lepší projekt než právě eh, desalinační zařízení ve Středomoří. tedy ocelovací zařízení ve Středomoří. Myslím, že to je správný přístup. Možná, že bychom ale se také měli zamyslet, jestli by tyto projekty by nemohly řešeny v rámci vyjednávání s Tureckem, našich vztahů eh, s Tureckem. S tím, že by to vedl předseda komise eh, Barozo. Protože pokud ty projekty jsou tak důležité, tak by snad neměly eh, být likvidovány na základě politické zablokované situace. Děkuje, pane... Mohli byste na tom ještě něco říct? Děkuji, pane předsedo. Existovala zde otázka týkající se odsolovacího zařízení, která vznikla a souvisela s tureckou armádou a e, k tomuto problému došlo hned na začátku a došlo e, k závažnému prodlení potom. Pak se to vyřešilo, armáda umožnila pokračování prací, ale potom, e, co došlo k tolika spožděním, tak dodavatel kyperský konstatoval, že už nemá zájem. A to nakonec způsobilo úplný rozpad celého projektu. Takže v určitém slova smyslu problematika turecké armády se vyřešila. Děkuji, pan Kalfin už eh, slovo nechce, takže jsme u konce eh, projednávání této, tohoto bodu. Teď je tady ještě lhuta pro pozměňovací návrhy 12. Eh, prosince. Hlasovat na výboru se bude 16. prosince podle toho současného plánu schůzí. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Souhlasíte s tím, abychom se teď podívali na zprávu pana Stase přednostně? Má někdo nějaké výhrady? Můžeme samozřejmě to projednat teď pouze, pokud tady je pan zpravodaj, je to zvláštní zpráva číslo 13. A jde tady o otázku kontroly celního řízení 42 ve souvislosti s DPH. Spravodajem je pan Stás a Martin Cvikl je, to má na starosti v Evropském účetním dvoře. Nejprve dáme slovo účetnímu dvoru. Pane Cykle, pokud jste připraven. A tak bychom byli rádi, kdybyste nám mohl ještě jednou popsat ty nejdůležitější body v této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové eh, Pane zpravodaj, dámy a pánové, dovolte mi představit hlavní zjištění a závěry naší zvláštní zprávy. A pokud jde o možnost, jak by tyto kontroly zamezily podvodům z DPH. Otázka, otázka zní, je to možné, je možné tomu úplně zamezit, odpověď zní nikoli. Od té doby, co tato zpráva vznikla, došlo k určitým zajímavým událostem a k těm já se vyjádřím, včetně určitých legislativních kroků. A potom, pokud jde o postup CP42, tak je důležité si uvědomit, že to je režim pro osvobození od DPH a aplikuje se v situaci, kdy se e, zboží dováží do členského státu, ale má se potom e, přepravovat do dalšího členského státu a DPH je splatná až v následném členském státu. A zde existují dvě zásadní rizika. Jednak je zde riziko to, že dovezené zboží může zůstat v tom členském státě prvním a druhé riziko spočívá v tom, že eh, může dojít ke konzumaci zboží bez toho, aby byla DPH eh, odvedena. To je vysoké riziko, vzhledem k tomu, že v tu chvíli toto změní hlášeno finančnímu úřadu. A my jsme měli vyhodnotit, zda komise a členské státy nastavili účinný regulační rámec, který by tento postup eh, zastřešoval a který by zamezoval únikům eh, z DPH. My jsme v rámci eh, auditu vytvořili kontrolní model, který jsme dostali eh, od skupiny 29, eh, která se zabývá daňovými úniky. A na základě tohoto kontrolního modelu náš tým navštívil sedm členských států Belgii, Dánsko, Španělsko, Francii, a Rakousko a Švédsko. Tyto členské státy představují 68 všech odvodů v daném příslušném referenčním roce a všechny navštívené členské státy, my jsme vybrali 30 až 33 různých dovozů podle postupu 42 z, toho, co v referenčním roce 2009 proběhlo a chtěli jsme vypracovat určitý souhrn postupu, které členské státy uplatňují. A pak jsme chtěli také vyhodnotit eh, naplňování jednotlivých požadavků a chtěli jsme také získat potvrzení o tom, že DPH byla skutečně odvedena v těch 21 státech, do něž mělo být dovážené zboží následně přepravováno a my jsme tohle řešili prostřednictvím oběžníků, který jsme zasílali dalším členským státům. Co jsme zjistili? V prvé řadě u členských států jsme zjistili to, že členské státy vždy nezajišťují, aby byly všechny podmínky pro osvobození naplněny. Za druhé, informace nejsou předkládány finančnímu orgánu k tomu, aby si mohl ten prověřit, zda byla DPH odvedena. A za třetí, finanční orgány nevyužívají všech možností, které mají k dispozici k tomu, aby mohly odhalit a zamezit unikům. Z výsledků plyne, že jsme schopni vypracovat určité vyčíslení, co se týče eh, úniku uh, na DPH pomocí extrapolací a celková částka, která se nakonec v naší zprávě objevila, je 2,2 miliard euro za rok 2009. A my jsme rovněž chtěli provést analýzu toho, jak významná je tato částka a došli jsme k závěru, že to je 29 DPH. Na úrovni komise jsme konstatovali, že vzhledem k tomu, že komise podporuje výměnu osvědčených postupů na základě eh, možných eh, legislativních eh, nástrojů, zvláště směrnice o DPH, článek 133, tak stejně je potřeba udělat mnohem více, protože podle našeho názoru regulační rámec nezajišťuje jednotné Eh, postup jednotnou zprávu DPH. Jinými slovy platí, že celní orgány nejednají jednotně tak, jak by měly. A informace nejsou vždy k dispozici finančním orgánům v jednotlivých členských státech, a to v státech určení. Tyto skutečnosti tedy využívají ti, kteří se dopouštějí podvodného jednání, proto nakonec dochází k těmto ztrátám a my jsme vytvořili osm doporučení. Ony jsou velmi detailní, ale já je shrnu. V prvé řadě komise by podle našeho názoru měla navrhnout legislativu, která by zajistila, aby členské státy se začaly vyměňovat všechny příslušné informace v okamžiku dovozu. Členské státy by tedy měly možnost mít už dopředu avízo o částce DPH a to se týká zvláště členských států určení. Za druhé, měli bychom vytvořit rizikový profil na úrovni Evropské unie, který by umožnil jednotný postup ke kontrole v dopravě, přepravě, e, kontrolu podmínek a tak dále. A také bychom měli nastavit automatickou výměnu informací e, v souvislosti s těmito oblastmi, které jsou náchylné k rizikovosti mohl by tam fungovat systém na varování. A měli bychom také pozměnit směrnici o DPH, kde by existovala společná a nerozdílná odpovědnost dovozců za odvedení DPH. A my jsme eh, byli velmi rádi, že jsme zjistili, že ve zvláštní zprávě se tyto, eh, tato doporučení pouze potvrzují a že by se mělo pracovat eh, s, na eh, novelizaci směrnice o DPH. Také bych chtěla říci, že máme přípis k této eh, debatě ohledně dopadu naší zprávy od prosince. Nejvyšší kontrolní orgány Malty, Slovenska a dalších zemí už realizovali podobný audit, který se zaměřoval na to, co se děje v jejich členských státech v rámci postupu 42 a 1. března 2012 výbor vydal Eh, konečné stanovisko, které se týkalo těchto doporučení a vzalo v potaz i zvláštní zprávu a žádalo komisi o to, aby dále pracovala na pozměnění eh, regulačního rámce. 13. března pak dokonce i ECOFIN potvrdil tato doporučení a poukázal na to, že je potřeba, aby opatření v tomto smyslu byla ještě více posílena a aby členské státy nadále velmi obezřetně postupovaly, co se týče e, kontroly dovozu podle postupu 42. A, a síť Eurofisk na této otázce také pracuje, to znamená, že v této oblasti dochází k velmi zajímavým novinkám a my sledujeme že by bylo možné konstatovat, že otázka, která je položena, zda může postup 42 zabránit úniku DPH, je vždycky otázkou, na kterou je třeba odpovědět ne. Ale pakliže budou naplněny všechny podmínky týkající se postupu 42 a pakliže v budoucnu bude možné je z, kontrolovat a v plné míře naplňovat, že se bude dařit eh, tomu zabránit. Děkuji. Děkuji za, za, děkuji za vaši prezentaci. Um, Já vám děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Možná, že by bylo Dobře, abych nejprve poděkoval zástupci účetního dvora. My jsme spolu měli velmi eh, konstruktivní spolupráci. Ta zpráva je výborná, je velmi prakticky zaměřená a jasně popisuje, v čem jsou problémy. Je tady šest konkrétních doporučení a podle mě je to tedy eh, výborně eh, Výborně pojatá práce. Dobře by ale bylo, abych eh, řekl ještě asi několik slov o obsahu. Jak víte, jsme teď uprostřed velmi těžké eh, finanční a hospodářské krize. Řada členských států musí výrazně omezovat eh, výdaje z rozpočtu a přitom objem daňových podvodů představuje 200 až 250 miliard euro ročně. Když se podíváme na odvody z DPH, což by mohlo představovat eh, asi 100 miliard eh, euro, tak eh, z toho vyplývá, jak závažná je celá tato věc. A s tím souvisejí pravidla, která by měla kontrolovat výběr této daně. Podle některých odhadů jenom 2,2 miliardy bylo odhaleny, byly odhaleny podvody ve výši 2,2 miliardy euro v roce 2009 ve členských státech a to ukazuje, že by se s tím něco dělat eh, mělo. V těch odstavcích, které jsem eh, sepsal, odkazuji na studii, kterou financovala Evropská komise a kde se uvádí, že průměrný deficit DPH, eh, tedy ten rozdíl mezi tím, co by stát měl teoreticky vybrat a to, co skutečně vybere, představuje asi 12 a v jihoevropských státech, eh, které, jak víme, jsou pod velkým eh, fiskálním tlakem, je to ještě více, 30 v Řecku, 22 v Itálii, takže situace je velmi vážná a já si myslím, že bychom tuto zprávu měli přivítat s otevřenou náručí. Zpráva Evropského účetního dvora totiž poukazuje na problémy, které jsou v regulačním rámci a na ta místa, které potřeba vylepšit. Současně také účetní dvůr poukazuje na to, že se musí něco udělat s kontrolami, které provádí celní orgány. Protože v této oblasti jsou eh, nedostatky, ty kontroly nejsou dostatečně zdokumentované. Dále je problém s výběrem DPH už celou řadu let. My už jsme také to několikrát projednávali. Předložili jsme k tomu vlastní zprávu i na to odkazuji ve svém textu. Vedl jsem o tom velmi zajímavou diskusi s DG Taxud, se zástupci celních orgánů, s účetním dvorem. A všichni ti experti mě vlastně přesvědčili o tom, že je potřeba něco dělat s celou řadou věcí. Mám takový seznam. A možná, že oni by nám mohli konkrétně říct, jaká opatření už byla provedena, co se ještě chystá, abychom eh, o tom měli přehled. A já doufám, že v relativně krátké době a také v roce 2014 budeme mít eh, nějakou zprávu o tom, jak úspěšná to opatření byla, tak abychom sledovali následně, co se děje s doporučeními účetního dvora a jestli eh, se to tedy nějak projevuje v praxi. Dále bych rád eh, se vyslechl zástupce komise, který by nám eh, mohl říci, jaké další příležitosti máme pro posílení Eurofis. Já vím, že to Eh, je organizace, eh, které se neúčastní všechny členské státy, ale možná, že by šlo ty státy přesvědčit, aby eh, v tom v rámci této organizace byly proaktivnější a aby se snažili získat si informace o tomto celním postupu 42. A dále, kromě těch sedmi doporučení, která jsou tady specificky jmenována ve zprávě účetního dvora, Potom eh, já ve svém textu hovořím také o zodpovědnosti obchodníků, eh, v, kteří obchodují v rámci vnitřního trhu a že tedy v okamžiku, kdy se opozdí s notifikací nebo ta notifikace je e, problematická, tak by nějaké orgány měly zasáhnout. A to bych zejména chtěl tady zdůraznit byl bych rád, kdyby komise tomu věnovala velkou pozornost a kdyby se snažila navrhnout nějaké řešení. Možná, že by teď bylo nejlepší, abychom dali slovo zástupci komise, aby na to mohla zareagovat komise a vyjádřit se tedy k tomu, co jsem říkal já a co je obsaženo v, ve zprávě účetního dvora. Děkuji. Pane Stasi, to určitě uděláme, ale nejprve bych ještě eh, dát příležitost kolegům, aby položili své otázky komisi. Máme tady pana kolegu Gajera, který eh, má jenom komentář. Ptám se tedy, jestli ještě někdo má nějakou otázku na komisi. Pokud ne, tak eh, poprosím zástupce komise, aby se ujal slova. Je to Miroslav Žilinský z Taxudu, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád uvedl, že jsme si bedlivě prostudovali zprávu a přijali její doporučení. Část těchto prací, část odpovídajících prací již proběhla. Samozřejmě není příliš příjemné slyšet, že něco mělo být vykonáno již dávno, nicméně mohu potvrdit, že ta práce běží, Eh, nevždy šlo všechno rychle, jak na úrovni legislativy, tak na úrovni implementace. Mám tu dnes sebou několik kolegů. Já se zaměřím pouze na otázku cel a potom s vaším svolením, pane předsedo, poprosím kolegu Toma Karola, aby hovořil o DPH. Eh, Tom je eh, vedoucím odboru, příslušného odboru tedy pro DPH. Pokud je o cla a celní postup 42, jak my chápeme toto doporučení, a tak jsme to chápali i dříve, hlavním problémem z hlediska cel je komunikace mezi celními orgány a orgány taxudu. Pardon, a daňovými orgány. A pak samozřejmě je to také otázka kontroly eh, toho, jak celý postup eh, ve skutečnosti reálně funguje v členských státech. A z hlediska cel tady chci říci, že za komisi a členské státy jsme v prosinci 2009 eh, dokončili administrativní režim pro integraci čísel DPH do celních prohlášení, zapracování těchto eh, čísel DPH. Tento text znamená, že eh, daňová čísla DPH, DPH subjektů zapojených do celního postupu číslo 42 mají být uváděna jak na prohlášení, celní prohlášení číslo, pro postup 42 při použití specifických kódů podle toho, o jaký konkrétní typ dovozu, destinaci a typ zboží. To vše již bylo kódováno ve 44. Poté byl tento režim eh, za, začleněn do uh, změny nařízení číslo 756 tohoto roku na návrh komise. A my tedy poté, co jsme si prostudovali zprávu účetního dvora, jsme zopakovali něco, co již bylo v součásti legislativy, ale nebylo to tam možná uvedeno zcela explicitně. Takže i s určitým rizikem um, opakování stejného právního ustanovení eh, jsme tedy takto postupovali, aby to bylo úplně jasné, abychom se vyhnuli situaci, kdy určitý subjekt v celém procesu by řekl, nám to nebylo jasné. Takže nyní je, jsou odpovědnosti celních orgánů naprosto jasně stanoveny. A dále z hlediska implementace pracujeme na zlepšení komunikace mezi celními orgány a e, daňovými orgány, finančními úřady e, v konkrétních členských státech. Nemůžeme měnit systém, nemůžeme propojit, smísit systém celní se systémem DPH. Takže je zde ta komunikace v rámci členského státu a my potom spoleháme na kolegy eh, z oblasti DPH, aby bylo zajištěno, že komunikace z členského státu, kde bylo zboží procleno a daňové, a pardon, a daňové orgány, ano, v členském státě, kde to zboží mělo být spotřebováno, že tedy tato komunikace probíhá efektivně. Dále byla e, vyvinuta značná iniciativa také na straně tedy DPH a proto s vaším svolením, pane předsedo, bych nyní předal, kolo, e, předal slovo kolegovi Tomovi. Ano, prosím. E, děkuji, pane předsedo. Možná pár obecných slov úvodem. Jsem šéf oddělení na DG Taxud pro správní spolupráci a opatření pro proti odvodům v oblasti DPH. E, obecně mohu předeslat, že komise otázku podvodu z DPH bere velmi vážně a konkrétně mé pracoviště e, a také můj komisař se velmi věnují e, otázce daných podvodů, znamená u DPH. Nedávno také bylo zveřejněno sdělení, které řeší progresivní daňové plánování a Eh, daňové podvody, takže tam, kde je to eh, nutné, předkládáme i konkrétní legislativní návrhy, podle kterých se pak členské státy musí řídit. Tady bych rád eh, jasně rozlišil mezi pravomocem odpovědnosti komise na jedné straně a členských států na druhé straně. Komise na odpovědnost za výběr DPH, to mají na starost finanční úřady a celní orgány členských států. Co my ovšem můžeme udělat, je nastavit mechanismy tak, aby Eh, celní a daňové eh, finanční orgány v členských státech navzájem, tedy mezi členskými státy navzájem dobře spolupracovaly. Ale jenom jsem chtěl jasně předeslat, eh, kdo nese odpovědnost za to. Pokud je o postup číslo 42, celní postup, tady jsme si byli vědomi určité mezery a myslím, že jsme reagovali, jak nejlépe to bylo možné. Abych zareagoval na to, co zaznělo od účetního dvora. Za prvé jsme přijali a změnili příslušnou legislativu tak, aby Eh, bylo zaručeno, že zboží, zboží dovážené podle postupu číslo 42 budou zaneseny do správných informačních systémů. Kromě toho jsme nastavili síť Eurofisk, kterou zmiňoval zpravodaj. Jde o síť eh, úředníků v členských státech, eh, kteří se konkrétně věnují cílené informaci o potenciálních oblastech daňového podvodu, podvodu tedy z DPH, Tady jsme vytvořili konkrétní síť věnovanou právě eh, celnímu postupu číslo 42. A chci říci, že komise formálně vzato není členem Eurofisku, eh, protože jde o mezivládní eh, režim, kdy komise podporuje pouze logistiku a podporu. Nicméně stavíme se dosti kriticky všude tam, kde je to nutné, k tomu, jaká je situace a snažíme se jak nejlépe můžeme, aby síť Eurofisk fungovala optimálně a efektivně. Nicméně členské státy zcela vědomně nastavili tuto síť tak, e, aby komise v ní nehrála žádnou větší operativní roli, e, protože nám neustále připomínají, že jde o e, otázku kompetencí členských států. Jedna z věcí, které ale zejména o celního postupu 42 Eurofisk ovšem bude provádět, je profilace rizika, což je také věc, která zde byla zmiňována. To je také něco, čemu se aktivně věnujeme a zajišťujeme, aby byly prováděny následné kroky. Dále vítáme, nebo vítali bychom podporu parlamentu, zejména o té dobrovolné povahy účasti členských států e, na pracovním poli Eurofisku. Účast eh, na tom pracovním poli je dobrovolná. V tuto chvíli ne všechny eh, členské státy eh, se účastní činnosti pracovního pole číslo 3, pod což spadá ten celní postup číslo 42. Takže určitý apel na členské státy v tomto smyslu bychom uvítali. EUD e také zmiňoval existující právní, legislativní návrh o společné nedělené odpovědnosti. To je na stole již nějaký čas, zejména v radě je to již nějaký čas. A my bychom vás poprosili, abyste eh, se snažili zjistit, eh, až budeme mít další předsednictví rady, za bylo možné to posunout dále. A dále eh, samozřejmě budeme vás informovat, co možná nejčastěji o vývoji v této problematice. Řekl bych ale, že některá doporučení v návrhu zprávy, zprávy z hlediska komise nejsou zcela reálná. Nemáme kapacitu či administrativní zdroje pro to, abychom uh, Eh, každý měsíc či každých šest měsíců podávali zprávu. Co ovšem eh, provedeme, bude zpráva eh, podle článku číslo 12, tak to nazýváme, o tom, jakým způsobem členské státy vybírají vlastní zdroje. Vypracovali jsme již dotazník v této věci, obeslali jsme členským státům a zde se konkrétně dotazujeme, jaká opatření členský stát provedl tak, aby naplnil doporučení týkající se celního postupu číslo 42, konkrétně jaká opatření členský stát zavedl, tak aby celní úřady měly přímý automatizovaný přístup k dané databázi, tak aby si mohli ověřovat správnost eh, těchto čísel. A v rámci této zprávy také, což je zpráva, která, doufám, bude předložena v příštím roce, eh, vám poskytneme podrobné informace o našich eh, zjištěních ohledně dosaženého pokroku, pokud je o implementaci doporučení k celnímu postupu číslo 42. Tolik, myslím, ode mne v tuto chvíli. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. Jeden kolega se přihlásil o slovo a je to Jens Geier. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl ještě pozastavit u toho, jak významná je tato zvláštní zpráva a jaké jsou politické souvislosti a jak, jaké správné závěry bychom z toho měli vyvodit. To už říkal Bart. V diskusi o absolutory to možná nebylo úplně vypíchnuto, ale mně skutečně leží na srdci, aby v té situaci, ve které se teď nacházíme, abychom měli otevřenou debatu mezi komisí parlamentem na straně jedné a členskými státy na straně druhé. A měli bychom spolu mluvit o tom, kolik peněz vlastně EU dostává na své cíle a aby se přitom soustředila na ty prostředky, které teď eh, máme k dispozici, což je DPH, aby byly eh, využívány co nejvíce, ne, nešly tyto prostředky v eh, vniveč. A proto bychom měli na členské státy vyvinout tlak, aby napomohli zajištění vlastních zdrojů, protože nejde ale jenom o zdroje EU, ale jde samozřejmě i o prostředky pro ty členské státy samotné a na mě udělala, eh, udělala velký dojem ta suma, mm, o které hovořil Bart, 2,2 miliardy, to rozhodně mm, není maličkost, to jsou peníze, se kterými už zde něco pořádně financovat a já bych eh, chtěl vyzvat všechny své kolegy, aby si udělali eh, představu o těch prostředcích, které takto ztrácíme. A bylo by dobře se zamyslet nad tím, jestli stávající systémy nebo ten systém příjmu Evropské unie je v tom stavu, který je udržitelný. Já si myslím, že po této zprávě a potom, eh, co nám tady Bart před eh, několika měsíci hovořil o tom celém celním komplexu, tak to jsou jedny z těch naléhavých otázek, eh, který bychom měli určitě zabývat. Děkuji. Má ještě někdo eh, přání se vyjádřit a vstoupit do diskuze v tomto okamžiku? Není tomu tak eh, paní Gressle, ale eh, tedy nechce a proto dávám slovo ještě na závěr zpravodaj. Děkuji. Já beru na vědomí reakci komise. těm realistickým otázkám, které jsem uvedl ve své zprávě. Také beru na vědomí to, co jste říkali o článku 12, že zpráva eh, podle tohoto článku by měla vzniknout ještě v tomto roce a také je toto nařízení eh, pro článek 42. Kdybyste všechny ty informace mohli předat našemu výboru, až eh, to bude dokončeno, ta vaše práce, tak by to byla dobrá alternativa k mému vlastnímu eh, návrhu. Co se mě týče, tak jde o to, jak eh, udržet eh, ten tlak, abychom sledovali, co se děje v českých státech a tím se pokusit o zlepšení situace. Děkuji. To s tím já mohu pouze souhlasit. Tedy, že je potřeba se postarat o to, aby celý ten systém byl co nejúspornější a abychom nepřicházeli o velké prostředky. Pozměňovací eh, návrhy pro ty lhuta do 12. listopadu 12 hodin. Tím eh, končím tento eh, bod našeho programu. Pak mám ještě jednu informaci. To se týká bodu číslo 4, který měl být probrán před obědem. To jsou ty akty v přenesené působnosti. tomu bych chtěl oznámit následující věc. Evropský parlament 29. října dostal nebo obdržel příslušné jazykové verze toho nařízení, které je tady uvedeno v tomto bodu, on rules of application of the regulation on the financial rules které bylo v angličtině, takže teď už existují eh, všechny jazykové eh, verze. Víme, že to je akt přenesené působnosti, který souvisí, který souvisí s kontrolou rozpočtu. Je tady obsažena celá řada pravidel pro provádění rozpočtových pravidel v EU, která eh, byla schválena na štrasburském plenárním zasedání. Například je to nařízení Euratom 966. Dále jsou to eh, nařízení o finančních pravidlech, eh, která se použijí na obecný rozpočet EU. 605 2002, which shall apply as from January 1, 2013. Což jsou věci, které mě začí platit od 1. ledna 2013. Jde tedy o to, že tyto akty přenesené působnosti na té dnešní schůzi by měly být eh, zveřejněny a s ohledem na smlouvy Evropský parlament a Rada mohou vyjádřit připomínky k těmto aktům přenesené působnosti. Lhuta proto běží eh, dva měsíce A ta lhůta se počítá od toho okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny jazykové verze. Jak jsem říkal, tak to bylo 29. října 2012. Takže výbor pro rozpočet, výbor pro rozpočtovou kontrolu jsou oba příslušné výbory a proto tady musíme je vzít eh, na vědomí podle pravidla nebo bodu 51 jednacího řádu. A já chci tedy upozornit výbor na to, že ta lhuta už je v běhu. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Vidím, že paní zpravodajka k tomu bude mít, eh, paní Gresle k tomu má poznámky. Já si jako koordinátorka eh, tady dovolím zastoupit kolegyně Reveliny, která je teď někde v letadle, nikdo neví, kam to letadlo zrovna letí, ale doufám, že se brzy dostane do Bruselu Chtěla bych eh, upozornit eh, na to, že eh, to je věc, o které se dlouho vyjednávalo s komisí během přijímání nařízení o rozpočtové kontrole, kde byla stanovena ta možnost přijímání aktů přenesené působnosti. Já bych byla ráda, kdybychom jednou mohli udělat zasedání pracovní, příslušné pracovní skupiny. Pro tyto otázky měli bychom to společně probrat. Jde o transparentnost, tedy zveřejňování příjemců dotací. To se také upravuje těmito delegovanými akty v ehm, článku 22. V tom článku je stanoveno, že příjemci mm, pomoci by měli zřejmě na stránkách těch platebních agentur a zodpovědnost za to, eh, ale nicméně ty údaje, které tam jsou uváděny, jsou pouze členský stát a ne adresa. To znamená, že to je eh, méně informací, než eh, tam je teď. té současné verzi se teď stanovuje, že i regiony NAC 2 by to tak měly dělat. Možná si vzpomínáte, že byl případ Schenkenfall, to byla jedna žaloba od té doby, ale nic dalšího k tomu nebylo. Teď tedy se rozhodlo tak, že tam nemůže být adresa. Šlo tam o Eh, případy nespolkové země. Eh, tady tedy přicházíme o něco podstatného, co se nám podařilo v minulosti prosadit po tom případu v Šelke. A podle mě tím přicházíme o transparentnost a proto je potřeba, abychom se na to podívali. Je to citlivá záležitost. Jak vůbec je možno prostřednictvím těmito delikovanými akty této věci řešit? Já bych ráda, kdyby se to dostalo na naši eh, diskuzi, byla bych ráda, kdyby se podívali na článek 21, také na článek 35 rozpočtového nařízení, jestli je možné ty věci takto dělat. Eh, já se dovolím v těch eh, příštích dvou týdnech zorganizovat zasedání příslušné pracovní skupiny. Děkuji, hlásí se někdo k tomu o slovo? Ne, děkuji za toto velmi důležité upozornění. Hlásí, přehledl jsem někoho? Chce za komisi někdo něco říct? Paní Gressler, jste říkal, že chcete stanovisko komise? Už jste tady, tak to snad můžete říci, ne? Takže já se ještě ptám eh, komise, mohla, že byste mohli několika slovy k tomu zaujmout stanovisko. Thank you, chairman. Um, I was just Děkuji, pane předsedo. Právě mě informovali, že důvod pro to, co paní Gressler správně popsala, byl ten, že soudní dvůr neumožňuje, aby informace, které umožní identifikaci příjemce, eh, pokud je o fyzickou osobu, eh, předávat. Proto komise zaujala stanovisko, že budeme eh, pracovat s úrovní NAC 2, nikoli 3 nebo 4. Také bylo obtížnější skutečně identifikovat, který, která osoba obdržela evropské prostředky. My se domníváme, že takto postupujeme v souladu s rozhodnutím soudního dvora. A jít ještě dále by patrně znamenalo, že by hrozilo, že nám, že nám soudní dvůr opět sdělí, že nedodržujeme eh, principy, které eh, byly eh, nastaveny v rozhodnutí soudu. Nicméně si myslím, že by bylo dobré vést znovu otevřenou diskusi o této věci, tak abychom řešili to vážné zapokojení, které jste zmínila, paní Gresle. Děkuji. Panuje spokojenost ne, myslím, že se velmi těžko eh, komunikuje o zhoršení situace, ale od toho se hodně věcí odvíjí. Já se nechci potom eh, prát s nějakými nevládními organizacemi, které mi budou všechno tohle dávat eh, za vinu. Proto bych byla ráda, kdybychom mohli pozvat zástupce komise na naše pracovní skupinu, abychom ještě dostali podrobné informace. Já to, co se z toho komise vyčetla tedy zákaz eh, poskytování údajů o fyzických osobách. Já tam nevidím a proto bych byla ráda, kdyby nám k tomu mohli, mohl někdo něco říct. Vidím, že se zase projevuje um, odhodlanost naší zpravodajky. Tím jsme na konci našeho dopoledního programu. Až do 15 hodin tedy teď budeme mít přestávku. Sejdeme se znovu v tomto sále ve tři hodiny odpoledne a budeme pokračovat v našem programu.